navrhuji následující změny. Nový bod 3a, to je zpráva, kterou eh, jsme dostali zpět eh, podle článku 69 eh, odstavec 3 o seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí vlastnit víza při překročení vnější hranice v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Od 19.10 do 19.20 probereme tento bod a hlasovat budeme v 19.20. Pokud proti tomu nikdo nic nenamítáte, tak eh, budeme považovat tento program jednání za schválený. Tím se dostáváme ke sdělením předsedy. Máme tady jazykový režim, tlumočení do všech jazyků, kromě danštiny, malčtiny, gelštiny. Pokud jde o doporučení podle článku 205, doporučení eh, z koordinátorů, tak eh, předně zpětná vazba eh, z jednání 27. února. Tyto zápisy máte ve svých složkách. Jmenování zpravodajů. Pan Franz byl jmenován písemným postupem místo pana Albrechta jako zpravodaj pro stanovisko Libek návrhu nařízení parlamentu a rady ohledně Enisy. A paní Mirnárnda eh, ze Zelených byla jmenována zpravodajkou pro návrh eh, stanovisek k návrhu rozpočtu pro rok 2020 a k pozměňovacímu rozpočtu pro rok 2019. Souhlasíte, můžeme si schválit tato jmenování. Ještě připomenu, že bude v 19.20 probíhat elektronické hlasování, potřeba, abyste sebou měli hlasovací karty. Nyní se dostáváme k prvnímu bodu, což je zpráva, kterou jsme eh, dostali zpět do výboru o znovu zavedení pohraničních kontrol na vnitřních hranicích, kde máme naši zpravodajku Taniu Fajon, která tady bohužel ale nemůže nakonec pít, takže ji nahradí koordinátor eh, z SAD, paní Birgit Zippel. Eh, Birgit, kdybyste tedy mohla informovat náš výbor? Thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jenom přečtu, eh, co připravila naše zpravodajka Tania Fajon. Vážení kolegové, 29. listopadu 2018 plenární zasedání schválilo pozměňovací návrhy k návrhu komise ohledně revize šengenského pohraničního kodexu, pokud jde o dočasné znovuzavedení pohraničních kontrol na vnitřních hranicích. Následně byla celá záležitost znovu vrácena výboru Libe. Od té doby proběhly dva trialogy 12. prosince a pak 30. ledna letošního roku. Vyjednávání mezi parlamentem a rumunským předsednictvím byla velice konstruktivní, nicméně Navzdory tomu, že všichni chtěli být ambiciozní a schválit si tento návrh do konce, do konce mandátu, je v radě blokační menšina, která nakonec jakémukoliv pokroku zabránila. Takže 8. února eh, velvyslanec Luminuta Odobesku informoval Taniu Fajon, že předsednictví bohužel nemá možnost odklonit se od původního mandátu, který byl schválen koreperem v červnu roku 2018 a že vyjednávání jsou tedy pozastavena. Tania Fajon ještě stále věří, že reforma Schengenského operačního kodexu je více než nezbytná. Je tady šest členských států šengenské zóny, které eh, by mohly vlastně nelegálně udržovat kontroly na vnitřních hranicích. A co je vůbec nejvíce znepokojivé na celé situaci, je to, že z těchto šesti zemí těchto šest zemí vlastně jim prochází dlouhodobé kontroly bez ohledu na to, že je stanovena maximální hluta dvou let a komise proti tomu nějakým způsobem nezasahuje. Dokonce i posílená opatření, která byla zavedena na vnějších hranicích, díky čemuž poklesl počet migrantů, přetrvávají tyto vnitřní kontroly, je to velice politické téma, které se využívá některými evropskými vládami v politických kampaních, což eh, paní Fajon odsuzuje. Navzdory tedy eh, všem snahám se nepodařilo z této slepé uličky vymanit. Náš tým se maximálně snažil dosáhnout pokroku. Tania by jim za to chtěla poděkovat. A na závěr Proběhla konzultace se stínovými zpravodaji, jak postupovat dále a na základě toho dospěla zpravodajka k závěru, že nejlepší možností pro parlament v tuto chvíli by bylo uzavřít první čtení k celé věci na základě mandátu, který byl schválen na plenárním zasedání 29.11. loňského roku. Takže Táhně bych chtěla požádat výbor Libe a Klóda jako předsedu, aby záležitost znovu zařadil na plenární program, co možná nejdříve, aby proběhlo hlasování v rámci jediného hlasovacího postupu. Děkuji. Děkuji. Já jsem dostal 5. Eh, března e-mail v kopii z Ustínový zpravodajové, a koordinátoři LIBE Spravodajka eh, formálně žádá, abychom tento bod eh, co nejdříve zařadili tedy na program plenárního zasedání, abychom jediným hlasováním mohli uzavřít první čtení. Pokud proti tomu tedy nikdo nic nenamítáte, budu předsedu parlamentu o této žádosti informovat čímž bychom mohli eh, celou věc uzavřít v rámci prvního čtení na základě mandátu z loňského listopadu. Pokud proti tomu tedy nikdo nic nemáte, tak eh, to předložíme takto koordinátorům Libe. Nikdo k tomu nic nemá. Děkuji tedy, Birgit, za to, že jste předala sdělení Tany Fajon. Teď se dostáváme k bodu 3A, což je ten seznam těch třetích zemí, jejich státní příslušníci musí vlastně víza. Při překročení vnější hranice a pak seznam těch zemí, jejichž státní příslušníci mají výjimku. My jsme 29. ledna hlasovali ve výboru, tehdy jsme to v podstatě Jednomyslně jsme tehdy schválili 53 hlasy na tuto zprávu. Proběhly čtyři trialogy 6. 12. 20. 27. února, pátý proběhne 12. března, což je zítra. Já vím, že byste o této věci určitě velice rádi diskutovali, takže jenom stručně zmíním, že tedy pátý trialog proběhne zítra. Stínoví zpravodajové ano, děkuji panu kolegovi, že se hlásí do diskuze. Nevím teď, kolik přesně máme vyčleněno na tento bod. Máme 10 minut, byl jsem teď informován, takže pokud vás bude eh, hodně, tak možná můžeme maličko eh, řečnickou dobu prodloužit, tak mi prosím dejte vědět, kdo chcete vystoupit. Pátý trialog tedy bude zítra. Jenom ještě jednou vysvětlím, že na posledním eh, jednání eh, se tady uvádělo, jaký je postoj Evropského parlamentu. K tomu bych možná doplnil jenom několik málo věcí. Je jasné, že se jedná o problematickou záležitost. Je tam poznámka počarou, která tam byla doplněna a která, eh, myslím, teďka po čtyřech trialozích zcela jasně ukazuje po všech těch verzích, eh, že tam není žádný právní požadavek eh, ohledně výst. Nicméně politická situace je teď taková, že jedna země eh, začlenila do dokumentu poznámku pod čarou, což vedlo ke vzniku určitého postoje rady. Po čtyřech trialozích a mnoha pokusech nabídnout alternativní znění, a tady bych chtěl říci i znění, které bylo použito eh, v nedávných jiných návrzích, a zdůrazňuji slovo nedávných návrzích o Brexitu, kde se zmiňuje eh, Gibraltar, tak navzdory všem těmto eh, pokusům se ukazuje, že proběhla omezená debata v radě ale co vám tedy mohu v tuto chvíli říci, je, že eh, některé diskuze v radě přeci jenom probíhají a z tohoto důvodu si myslím, že je správné, abychom eh, absolvovali ten pátý trialog. A druhá věc, kterou bych chtěl říci, je, že během toho pátého trialogu, nebo vzhledem tomu, že se blíží, tak jsme pochopili, že rada, parlament i stínoví zpravodajové, kterým děkuji za trpělivost s touto velice politicky citlivou věcí, tak všichni jsme si uvědomili, že je potřeba věc uzavřít, že je potřeba výzový návrh eh, v nějakou chvíli schválit a proto zřejmě komise vystoupí s nějakým novým návrhem, a alespoň to jsem tedy um, se dozvěděl. Ze všech těchto důvodů tedy zítra proběhne pátý trialog. Já věřím, že během toho pátého trialogu přeci jenom alespoň nějaký eh, pozitivní průlom nastane. Po tom pátém trialogu, a já jsem o tom už diskutovala se stínovými zpravodaji, protože času je skutečně málo, tak doufám, že se to nějakým způsobem eh, ukončí. Zapracování té poznámky pod čarou tam tedy je. Já si uvědomuji, že španělští poslanci na to mají velice silný názor. Já k tomu eh, dávám svůj postoj ne osobní, ale postoj, který zastupuje vyjádření Evropského parlamentu, kdy tehdy jsme si zprávu odhlasovali jednomyslně 53 hlasy pro, prohlasovali i španělští eh, poslanci a využili jsme tam skutečně nedávné znění, eh, které se týkalo Gibraltaru, které bylo uvedeno i v jiných nedávných návrzích Evropského parlamentu či jiných návrzích. Komise tedy možná zítra přijde s nějakým novým návrhem, nevím, v čem to bude spočívat, ale doufejme, že to přispěje k průlomu, protože postoj rady v tuto chvíli je také velice politický, eh, zaměřuje se pouze na jedno jediné znění a nikoliv na další. Pokud eh, chcete vystoupit a položit nějaké dotazy, tak máte nyní možnost. Máme tady pana Lopese Aguilara, pana Jeska, pana Diase de Mera a majte na seznamu. Takže pan López Aguilar jako první a poprosím maximálně dvě minuty. Můžeme si to takto dohodnout, ano? Každý jenom dvě minuty. Pan López Aguilar. Děkuji, pane předseda, předsedo, děkuji, Klode, Klode, jenom velice stručně. Já chci říci, že děkuji za to, že jste se věnoval této věci jako předseda našeho výboru. Já chci vyjádřit velikou úctu a respekt k vaší práci. Nicméně už jsme absolvovali čtyři trialogy a to je problematika, která přitom neměla být problematická, a je tam tedy najednou věc, která se ukazuje být eh, nemarginální. Jde o vízovou povinnost, pokud jde o eh, britské eh, občany cestující bez víz. A tak se ptám, kde vlastně je ten problém. Během čtyř trialogů se to nepodařilo vyřešit a zítra jenom doufáme, že se to podaří odblokovat. Ono totiž jde o to, že tam je Eh, postoj 27 členských států, eh, který se opírá o prohlášení Rady a komise, kde se hovoří o tom, že evropské právo, které se týká Gibraltaru po Brexitu, je možné schválit bez souhlasného stanoviska Španělska. Takže pokud se zítra neodblokuje situace, tak eh, se zdá, že vůbec není možnost to odblokovat. Eh, leda, že by tam byla právě ta poznámka pod čarou, protože dá se, že postoj rady se jinak měnit nebude. Myslím si, že to je skutečně jediná varianta, která se nám eh, napízí. Došlo ke změně zpravodaje ale a asi je to v pořádku, protože to je věc, která se přímo dotýká e, Spojeného království, takže e, by asi neměl být zpravodajem člověk ze Spojeného království, ale pokud jediná věc pro odblokování existuje, tak by se určitě měla koordinátory zvážit, protože Jinak tady může být sice přijatelný cíl, ale nepodaří se ho dosáhnout do konce tohoto mandátu a to by podle mě byl, byla vůbec nejhorší možnost ze všech. Děkuji. Nyní pan Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za ALDE bych chtěl nejprve říci, že máme mezi sebou vynikající kolegy, kteří jako zpravodajové obhajovali velice odvážným způsobem postoj tohoto výboru a parlamentu proti postoji rady. A bylo to v situaci, kdy nakonec parlament nebyl až tak úplně jednotný a přitom Jana eh, rada vystupovala jednomyslně, ale těto kolegové byli odvážní a nakonec uspěli, ať už šlo o mechanismus pro pozastavení víz, kdy se podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. A nyní nám říkají, že bychom měli převzít postoje rady tak, jak je ale to se mi opravdu nějak nepozdává. My jsme předložili jako vyjednavací tým pět kompromisních návrhů, všechny jsme předložili radě a v našem původním postoji, který jsme se schválili, 53 hlasy pro, nikdo proti, se vůbec specificky Gibraltar nezmiňoval, ale v těch kompromisech jsme šli hodně daleko. Snažili jsme se přiblížit postoji rady, protože jsme tam schválili vlastně jejich přístup. To znamená, že jsme připustili konkrétní zmínku o Gibraltaru, což je obrovský Um, krok směrem k postoji rady a předložili jsme dokonce pět různých verzí. Ale rada nám říká stále ne a ne a nakolik tedy vím, tak předsednictví o tom vůbec nějak eh, seriózně v radě nediskutovalo. V podstatě se tam eh, náš návrh vůbec neřešil a přitom se hodně přibližuje postoji rady. A já to vnímám jako urážka parlamentu, protože my jsme absolvovali čtyři trialogy, rada to seriózně neprobírá a vlastně vůbec seriózně parlament nebere. Takže já to opravdu vidím jako um, urážku z jejich strany. Pan Diaz Demera, prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Můj postoj je, myslím, dobře znám, takže ho tady nebudu znovu opakovat. Já myslím, že jsem to vyjádřil při předchozích diskuzích více než jasně. Pouze se pokusím přednést nové argumenty. Pane předsedo, vy sám jste dostal 53 hlasů pro, dostal jste tedy mandát, i já jsem pro vás hlasoval, ano. Ale jak všichni dobře ví, tak legislativní úkol není eh, nějak eh, osamocený, izolovaný, my musíme spolupracovat eh, s radou. Takže kromě těch 53 hlasů je tady také rada, která 26 eh, hlasy členských států s výjimkou jednoho odhlasovala eh, nějakou dohodu bez souhlasu Španělská zavádí dvě věci. Jednak vlastně jednu kontroverzní věc a zároveň říká, že Gibraltar je kolonií britské koruny. To je také pravda. Od tohoto okamžiku všem, pane předsedo, vám chybí legitimita. A proč? No, chybí vám legitimita, protože vy nemůžete oddělit eh, svoji funkci před zpravodaje od eh, státní příslušnosti Spojeného království, proto myslím, že dochází ke střetu kompetencí a zájmu. A protože tady skutečně tento střet eh, je, Myslím, eh, že si to uvědomil, eh, uvědomilo i vedení parlamentu, tak eh, si myslím, že je potřeba na to nějakým způsobem, etickým způsobem eh, reagovat. Je potřeba hovořit eh, skutečně o etice v okamžiku, kdy je tady střed kompetencí a zájmu. Musíte ustoupit eh, a dát svůj post k dispozici někomu jinému od socialistů. To je ode mě vše. Děkuju. Okay, thank you, Mr. Diaz Děkuji, pane Diaz Demera, a na závěr majte, prosím. Děkuji. Já jsem si vyslechla všechny příspěvky na všech těch jednáních, která jsme absolvovali. Já myslím, že jsou tady vlastně dvě otázky, dvě témata. Eh, jedna eh, je základní politická. A druhá eh, je ta, o které hovořil pan Ježek, ta vnější. Eh, zdálo by se, jako kdybychom stáli v situaci, kdy je tady jedině parlament proti radě. Nicméně ono to není úplně takto, a nebo ano, je to tak, ale nejenom to. Otázka totiž eh, stojí tak, že to zapracování ze strany rady je vlastně dobré a parlament Teď musí jenom zvážit, zda to je politicky adekvátní, zda to je politicky přiměřené, že se tam hovoří o legitimním zájmu být uznán v této legislativní složce. Evropský parlament samozřejmě musí být respektován, jako tomu hovořil Petr. To je samozřejmě pravda, ale myslím si, že ze strany eh, rady je to dobré zapracování, protože to je snaha obhájit určitý zájem. Eh, proto s plnou úctou ke svým kolegům si myslím, že pokud tam rada něco zapracuje, tak eh, je vhodné, abychom se pokusili radě přiblížit, protože politicky to souvisí s jurisprudenčními záležitostmi, které jsou velice důležité eh, pro členské státy a jejich vztahy se spojeným královstvím. Je to otázka důvěry pomoci tomuto jednomu členskému státu, u kterého ten vztah je teď se spojeným královstvím důležitý. Nyní paní eh, Sepel, tak ještě na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem původně totiž nechtěla vystupovat této diskuzi, ale eh, teď jsem trochu zmatená a možná mě to i celé trochu rozčiluje. Nám bylo řečeno jako koordinátorům na posledním jednání výboru Lete, že všichni koordinátoři hlasovali jako jedna instituce pro to, aby předseda odvedl ta vyjednávání. Ta vyjednávání nejsou nějaké debaty o právním eh, postavení Gibraltaru. My tady hovoříme o tom, co bude následovat po Brexitu, aby lidé, kteří žijí ve Spojeném království, mohli bez víz eh, cestovat. I dalších občanů se to týká. A teď tady slyším o střetu zájmu, ale řada z těch, kteří to říkají, pochází ze Španělska. A není to tak, že právě i oni jsou ve střetu zájmu, když se účastní této diskuze? Já si opravdu myslím, že to není fér. A také bych chtěla ještě poukázat na jednu věc, že ani v návrhu komise, ani v návrhu Evropského parlamentu, respektive v jeho pozměňovacích návrzích, nebylo ani slovo o regionech mimo Evropskou unii, včetně Gibraltaru. To tam bylo nakonec vneseno pouze radou a možná z určitých důvodů, kterým nerozumím. Takže si myslím, že předseda jako zpravodaj a stínoví zpravodajové odvedli velice dobrou práci, bojovali za postoj našeho výboru a celého Evropského parlamentu, snažili se tak bojovat proti radě a myslím si, že bychom jim měli dát šanci mm, pokračovat v tom i zítra, tak jak naznačil pan předseda. Navíc se může komise předložit nějaký kompromisní návrh, takže určitě bychom se měli přidržet dosavadní linie, nadále pracovat a to s tím týmem, který jsme si jako výbor odhlasovali. Děkuji. Okay, thanks. Um, I think the commissioner wanted to say something. Dobrá. Já myslím, eh, že komise chtěla něco a potom musíme hlasovat. Ne. Ne, tak to by se to akorát celé zmátlo, tak teď budeme hlasovat. Takže vám eh, všem děkuji. A eh, tak děkuji za tu mírnější hm, zprávu než posledně. Jsem rád, nebo Vím, že, jak pan Diazemera říkal, je to velice obtížná politická situace, to, to jsem si vědom. A proto se stínovými zpravodaji naším cílem je pokusit se tu situaci vyřešit co nejdříve. Nicméně mým cílem je to učinit i jako institucionální zpravodaj. A já budu takto eh, vystupovat a, a neutrálně, ať už jsem z jakékoliv země. takže ta řešení budou se zmíněným Gibraltarem. Předsednictví to udělalo velice málo a rada to udělala také velice málo k přeskumu všech těch kompromisů ohledně eh, Gibraltaru. Eh, my jsme řekli, že by měli přijít s něčím a oni neudělali nic, takže my eh, tady jednáme a jednáme bez jakéhokoliv vzdání mm, nedostatku profesionality. A nemůžete. Pokud se podíváte na mé jednání, poznat, eh, jaké jsem národnosti. Navrhl jsem pět eh, řešení eh, pro označení Gibraltaru. Všechna tahle řešení měla navrhnout rada a ne já. Takže já tady mám jako jasnou linii zítra. Jak naši španělští kolegové řekli, vzhledem tomu, že politické otázky, které nelze ignorovat v parlamentu, tady jednoznačně jsou, tak já se budu snažit maximálně vyřešit tu situaci Děkuji eh, sínovým zpravodajům, kteří se také ocitli uprostřed eh, přestřelky za komplexní přístup, eh, za, za soudržní přístup a doufám, že na pátém trialogu dosáhneme řešení. Jeden řečník říkal, že tohle měla být poměrně banální věc, rychle vyřízená. Proto jsem si to vzal a, a proto jsem to dostal institucionálně přirozené. Za tři dny to mělo být. Právě rada z toho udělala obtížnou věc, ne já. Takže doufám, že se nám to podaří eh, zítra vyřešit a děkuji vám eh, za vaše názory, eh, které si sebou vezmu zítra na pátý trialog a doufám, že se dobereme k řešení. A teď hlasování. If everyone is ready, we can go to the first one, Pokud budete eh, všichni přijati, eh, připraveni, tak se můžeme pustit do prvního. Takže kolegové, první k posílení eh, bezpečnosti občanských průkazů občanů Unie a, a mm, jejich rodinných příslušníků, kteří vykonávají právo na volný pohyb. Spravodajem je pan Depré, Žeráre. Chceš si vzít slovo před hlasováním? Pane Prézi, prosím. Eh, Děkuji, předsedo. Pane předsedo, milí kolegové, především chci poděkovat eh, kolegům a jejich týmům, zejména stínovým zpravodajům, za kvalitní příspěvky, za příjemnou výměnu názorů přes zásadní rozdíly v pohledu. Věřím, že výbor podpoří tuto dohodu, která se opírá o čtyři základní prvky. Za prvé, členské státy svrchovaně rozhodují o vydání či nevydání o průkazy totožnosti. Základní cíl nařízení je usnadnit volný pohyb a vytvořit jednotný formát, který zaručí lepší čitelnost všemi členskými státy těchto dokladů. Za druhé, zapracováním čipu s dvěma biometrickými údaji zlepšíme bezpečnost a snížíme zneužívání totožnosti. Za třetí, nejde o vytváření národních či evropských databází otisků prstů, ale pouze je integrovat do čipu, který bude zabezpečen. Za čtvrté, termín maximálně respektuje dobu platnosti současných dokladů, aby nedošlo ke zvýšení nákladu na obnovení těchto dokladů, jak pro občany, tak pro členské státy. Děkuji vám za pozornost. No, no okay. Everyone okay? Dobrá, tak všichni v pořádku, tak vám děkuji, pane Deprezi. Kolegové, nyní budeme hlasovat. Máme jedno hlasování o textu schváleném eh, na meziinstitucionálních vyjednáváních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato, 30 pro, 20 proti a dva se zdrželi. Blahopřeji. Zpravodaj. A teď eh, vytvoření evropské sítě, eh, styčení pro imigraci. Eh, King, Cecil je tady s provodajkou. Cecil, chcete si vzít slovo? Prosím. Grazie e eh, Claude, volevo semplicemente ringraziare. Děkuji, Claude. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a to zejména proto, že jsem k uh, velice napětému termínu a oni velice odpovědně vylepšili úlohu eh, těchto styčných pracovníků neboli úředníků pro přestěhovalectví. Mm, já myslím, že eh, díky tomu eh, se nám podaří rychle tu eh, záležitost uzavřít a budeme moci být jako parlament jednotní ve všech věcech. Takže děkuji i zpravodajům i sekretariátu. Děkuji sil, budeme nyní hlasovat, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 39 pro a 10 proti. 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodajce. A nyní se dostáváme k delegovému nařízení, kterým se upravuje eh, příloha dvě nařízení 515 2014 Evropského parlamentu a rady, kterým se vytváří eh, v rámci vnitřního fondu bezpečnosti nástroj pro finanční podporu eh, vnějších hranic a víz. Nejdříve tedy vyslechneme zpravodaje a potom možná komise. Eh, takže nejdříve paní Zipo. Birgit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Bylo by asi nejlepší, eh, kdyby nám nejdříve komise představila ten návrh, protože já ho mu nerozumím. Dobrá, tak to je určitě eh, dobrý důvod dát slovo komisi. Pan Onidy z DG Home tedy k tomu eh, návrhu eh, námitky proti delegovanému aktu. Mohl byste to stručně vysvětlit, paní Zipl, než budeme hlasovat, prosím, stručně. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám všem dobrý večer. Omlouvám se, že odkládám tady vaše rokování. Eh, tyto legované akty eh, mají jeden cíl. Mají změnit příslušný právní základ tak, aby bylo umožněno řádné financování příjmových eh, středisek na, a, v pevninském Řecku. Děláme to proto, abychom umožnili ESTIA aby eh, byla nejenom eh, převedena na řádném a pevném základě a bylo tak zajištěno dlouhodobé eh, bezpečné financování, ale také chceme, aby ty nezbytné finanční prostředky a příslušný základ právní vlastně modernizovaly tato střediska. Je nám velice líto, že tady vznikl určitý, určité nejasnosti, určitý zmatek ohledně tohoto jelikož eh, tyto eh, delegované nebo eh, v souvislosti s těmito delegovanými akty. Tady ten pojem kontrolní středisek byl zaveden a já chci jasně říci, že tady neexistuje žádný, ale pražádný úmysl, abychom použít tyto delegované akty k financování tzv. kontrolních středisek, dříve, než eh, tato budou jasně vymezena A správně eh, říkáte, že, eh, zcela, že stále s vámi tvrdě pracujeme na tom, abychom měli dlouhodobé udržitelné nastavení těchto center. Takže jsou to opravdu důležité delegované akty, jsou zcela životně důležité pro to, abychom zachovali ten řádný eh, rozvoj těch příjmových středisek v Řecku a rozhodně nechceme nějak urychlovat nebo vás obcházet, a, a, abychom eh, získali prostředky k eh, financování kontrolních středisek. Děkuji. Dobrá, tak prosím vás o trpělivost, kolegové, abychom si to vyřešili. Prosím, Birgit. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si to pečlivě poslechla, co říkala komise, ale opět je to trošku takové zmatečné. Možná nebudete mít eh, žádné šílené úmysly, ale pořád to slovo kontrolní střediska je v tom návrhu. A nikdo vůbec neví, co to je. Také tady hovoříte o přijímajících střediscích. Ale pokud tady hovoříte o, o přijímacích střediscích, proč tady nenapíšete eh, Eh, eh, přijímací střediska, proč tady jsou kontrolní střediska? To je úplně nová věc totiž. Možná, že ten delegovaný akt se vším tím zbytkem je důležitý, ale opět není to fér, to, co komise teď dělá. A směšuje různé věci. Takže jsou tam nějaké důležité věci, ale možná tady zavádíte také nějaké nové pojmy, ať už s nimi chcete dělat co chc- eh, cokoliv. Možná, že to nebude mít eh, ten patřičný efekt, protože všichni si eh, to eh, můžou vykládat, jak chtějí. A my nemůžeme o mm, věřit ten obsah, nezjistíme v praxi, co se tím myslí těmi kontrolními středisky a proto musíme získat čas si o tom pohovořit a proto mm, musíme o tom delegovaném aktu jednat už dnes. Děkuji vám, paní zpravodajko, děkuji vám, kolegové. Eh, na základě této výměny a to, co jste eh, slyšeli od eh, zpravodajky, budeme hlasovat o obou dvakrát. Takže teď ta první věc. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato 44 pro 8 proti, nikdo se nezdržel. A teď přímo to další. Zahajuji hlasování. Opět je to eh, bod 7 tedy, tentokrát. Paní Zipl. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 44 ku 8. Nikdo se nezdržel. Já vám děkuji eh, za tuto práci. So that's it for votes. Thank you, colleagues. This end of... Tedy konec hlasování, kolegové. A teď přejdeme k další důležité věci, vážení kolegové, bod 8. Pokud tady eh, zůstat, tak zůstaňte, pokud odcházíte, odejděte potichu. Jedná se o, o slyšení kandidátky Evropského o, podpůrného azylového úřadu. Takže prosím opuste eh, sál potichu. Toto bude tedy slyšení pro EASO. Zůstaňte, jestli můžete. Je to důležitá věc. Takže vážení kolegové, já tady vítám a eh, paní Ninu Gregory, kandidátku vybranou. Já vás poprosím o klid při odchodu. Nina Gregory je kandidátka vybraná a vedením na pozici výkonné ředitelky EASO. Paní Gregory učiní prohlášení a, a bude odpovídat naše otázky před svým jmenováním podle článku 30 nařízení o EASO 439 2010. A potom s paní Gregory tady budeme mít debatu za přítomnosti našeho zpravodaje a dalších eh, kolegů, které to bude zajímat. Kolegové, prosím, opouštějte potichu, bude tady slyšení. Na základě toho, eh, kolegové, eh, v náš výbor vydá doporučení ke stanovisku EP k její kandidatuře. V rámci přípravy eh, jsme položili eh, písemné otázky, dostali jsme na ně odpovědi. Eh, mimochodem, velice vás tady vítám. Její odpovědi najdete spolu se životopisem na našich webových stránkách, takže bez dalších okolků dáme slovo paní Gregory až na 10 minut a poté, prosím se, hlašte. Budu mluvit zpravodajka a potom všichni další. A vyslechneme si tedy paní Gregory a opět vás tedy ještě jednou vřele vítám, máte slovo. Thank you for the floor, Mr. Chairman, and thank you for the warm welcome, honorable members of European Parliament. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vřelé uvítání. Já jsem velice ráda, že eh, s vámi dnes mohu hovořit jako zvolená kandidátka eh, na výkonu ředitelku EASO. I když eh, hm, už jsem se mohl eh, stručně eh, představit v odpovědích na vaše písemné otázky, pane předsedo, jak jste říkal, tak se stručně představím ještě jednou a dovolím si stručně nastínit výzvy, před kterými teď EASA stojí a také svoji vizi pro jeho budoucnost. Já jsem ze Slovenska a v oblasti migrace a azylu jsem pracovala na ministerstvu vnitra a u nás přes 20 let. Posledních deset let jsem zastávala post generální ředitelky eh, na největším ředitelství ve Slovinsku, eh, kde eh, je také náš Národní asilový úřad. Přes deset let v manažerských pozicích jsem ukázala své vůči schopnosti ve složitém organizačním prostředí, jak na strategické úrovni, tak na úrovni vnitřního řízení, včetně administrativních, rozpočtových, finančních, um, i e, personálních otázkách. Ve stávající kariéře od roku 99 se pohybuji e, při přípravě e, tedy, mm, slovinských témat za, na, v oblasti justice a vnitra a za slovinského předsednictví jsem předsedala strategickému výboru pr, SKIFA, čili výboru pro um, azyl a, a v, pohraniční otázky. Uh, Víc než 80krát jsem eh, zasedala na eh, v Radě pro ehm, eh, spravedlnost a vnitro a, v, hm, také jsem byla ve slovenské delegaci na v, hm, Evropském samitu mnohokrát. Ehm, takže jasně chápu, jak se ta politika utváří na, na nejvyšší úrovni. Jsem také národní delegátkou na expertní pracovní skupině. Ehm, pro migraci v OECD a také jsem eh, eh, v poradkyni ICPD ve Vídni. Všechno tohle eh, mi přináší obrovské příležitosti hůzce spolupracovat s kolegy ze všech členských států v Evropské unii a také s dalšími příslušnými partnery, jako s Evropskou komisí a samozřejmě i Evropským parlamentem. Takže za ta léta jsem si zachovala s, eh, široká, eh, široké vazby eh, s různými partnery v širokém mezinárodním prostředí. Aktivně se podílím na rozvoji a práci toho Evropského úřadu podpůrného pro otázky azylu a jsem také součástí jeho řídící rady a proto také dobře znám, jak to funguje a, a znám a ty výzvy, kterým teď čelím. Dámy a pánové, musím říct, že jsem eh, hluboce přesvědčena, že Evropská unie potřebuje eh, silnou azylovou hm, agenturu, silný azylový úřad, který bude eh, řešit stávající i budoucí výzvy v oblasti azylu má a také pod, eh, posilovat koordinaci, usnadňovat eh, praktickou spolupráci v oblasti azylu a obecně v oblasti eh, migrace. A toto je klíčová věc a na to, se, na to bych se zaměřila, pokud se stanu výkonnou ředitelkou. Implementace toho právního rámce společného evropského azylového systému, to je určitě potřeba a silná příprava Eh, implementace nového společného azylového systému je klíčem, pokud chceme zachovat solidaritu a vzájemnou pomoc a pochopení eh, jednotlivých potřeb eh, členských států a Unie jako celku. Poskytování školicích programů, podpůrných nástrojů, vytváření nových přístupů k konvergen- podpoře konvergence v rámci našich azylových systémů, to bude eh, klíčem k práci této agentury. Já si myslím, že společný azylový systém není a nebude eh, možný bez eh, nezávislého zdroje informací o konkrétní situaci v dané zemi. A také v informací o mm, jednotlivých postupech členských států, takže se budu snažit, aby ta vědecká část informace analýzy v rozvoji, aby byla posílena. Pokud je o krizové situace, nebo situace, kde jenom některé, kde jenom některé členské státy čelí e, členským e, potřebám, tak tady EASO už e, ukázalo, že rozvoj operační podpory za úzké spolupráce s členskými státy a jejich experty přináší okamžité účinky a pomáhá to lidem, kteří potřebují ochranu. Já bych v této oblasti dále rozvíjela nástroje na spolupráci v rámci hotspotu a pro realokaci do budoucna. Také se hovoří o nových věcech, jako jsou výstupové platformy, výložní platformy a, a další věci. A EASO je připraveno na jejich další rozvoj ve svém během svého mandátu. V roce 2016, myslím, eh, EASO ukázalo, že eh, funguje v řadě ohledů dobře. Myslím si, že eh, organizace musí ehm, být naroveň svému úkolu a ehm, až bude vytvořena ehm, tedy nová struktura EASO, bude připraveno přijmout svoji odpovědnost jako plně rozvinutá a řádná agentura jsem ráda, že máme jednotný eh, pracovní program a rozpočet na nadcházející období, protože to je rámec, ve kterém lze pracovat. A také doufám, že Evropský parlament brzy eh, přijme eh, rozpočtové absolutorium pro EASO na rok 2017. EASO nebo Evropský eh, nazorový úřad bude muset mít eh, zvýšený rozpočet, lidské zdroje i eh, logistiku a tak, aby mohl konsolidovat své základní, svou základní činnost a také rozvíjet novou činnost podle závěru rady a podle operačních plánů toho lze dosáhnout jenom pokud tady bude eh, mm, řádná spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. Je tedy třeba obnovit eh, spolupráci uvnitř agentury i s vnějším partnery. V neposlední řadě Výkonný ředitel společně s řídící radou musí poskytovat strategickou vizi pro tu organizaci, ve které vysoce motivovaní lidé budou mít eh, šanci pracovat, tedy uvnitř a pro EASO. Eh, úkol eh, výkonného ředitele a vrcholového vedení je spojovat eh, dovednosti a mm, s vysoce motivovanými zaměstnanci a vytvořit tak organizaci, ve které budou dobré pracovní podmínky a budou se dosahovat dobré výsledky. Vážení poslanci Evropského parlamentu a členové Libe, mm, Pozice eh, výkonného ředitele EASO by určitě eh, pro mě eh, představovala mm, osobní výzvu a krok vpřed mé kariéře, kterou jsem plně věnovala od samého začátku azylu a migraci EASO. Prošlo velkými obtížemi a to dobře víme. A stále jsou tady závažné zásadní výzvy v té agentuře před námi, ale jsem eh, eh, přesvědčena, eh, že můžeme plně spolupracovat a být partnery i v Evropském parlamentu na naší budoucí cestě, a to za vzájemného porozumění a úcty. Já jsem si jistá, mm, že bych byla schopná, aby byla ideální kandidátkou na tuto pozici. Děkuji vám za pozornost. Thank you. That's a good start. You don't normally get that, particularly in a Strasbourg Monday Většinou mají lidé špatnou náladu ve Štrasburku v pondělí večer, ale dnes tomu tak není. Děkujeme paní Gregory. A nyní tedy vyslechneme kolegy. Začneme s pravodajem Petrem Niedermüllerem. Prosím, začneme vámi. Děkuji. Za prvé poděkuji za vaši prezentaci. Milá no paní, je důležité vidět, že po některých potížích v minulých letech EASO má novou energii a dynamičnost. A to je asi nejdůležitější instituce společného evropského zlevého systému. Nejde jenom o ploty hranice a e, řízení hranic, ale také je důležité, jak budeme schopni zvládat situaci prchlíků, jak budeme schopni tomu přispívat. A je mi skutečně líta, možná jsem dokonce velmi zklamán, že rada nebyla schopna nalézt řešení. A možná si vzpomenete, že jsme měli předběžnou dohodu s malckým předsednictvím v červenci 2017. A O dva roky později téměř se vlastně nic v radě nestalo a je to ostuda, že rada nebyla schopna cokoliv v tomto směru udělat. A já už jsem unavený neustále poslouchat jednotlivá předsednictví, kteří říká, bohužel jsme nenalezli kompromis v radě. To je přesně úkol rady nalezat kompromisy a pomoci instituci, aby byla součástí aktivního azylového systému v Evropě. A jsem si naprosto jist, že během následujících měsíců a let bude EASO schopno plnit svůj úkol a bude absolutně naléhavé proměnit EASO v novou agenturu a účetní součástí společného azylového systému. A já bych vám chtěl popřát všechno dobré v tomto směru. Děkuji. Děkuji, Petře. A koordinátorce zde, paní Sipel, paní Grisbeck, takže nejdříve paní Mencila. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Gregory. Chceme také poděkovat současnému dočasnému řediteli, panu Adu, který provedl agenturu nelehkou dobou. Bohužel pozornost nebyla pozitivní, která byla věnována agentuře. A my jsme vždy zasvěcovali mnoho času a úsilí tomu, aby tato agentura fungovala naplno. A připojí se ke kolegy Niedermüllerovi a lituji toho, že rada zatím nebyla schopna schválit eh, revidované nařízení o této agentuře, která pro nás by byla schopna na konci našeho mandátu vyslat sdělení, že to Evropa myslí vážně v oblasti, kde tolik členských států potřebuje pomoc a také by Unie byla schopna říci, že má svou vlastní zlou politiku. Takže paní Gregory, přeji vám mnoho štěstí ve vaší nové funkci a Moje otázka se týká nedávné podpoře, které se dostalo v řadě členských států, zejména co se týče vyloďování a relokace. A můžete rozvést, jakou úlohu mělo EASO při organizaci těchto cvičení a jak je možné vycházet z těchto zkušeností, abychom podpořili udržitelný a snad trvalý mechanismus solidarity. Děkuji, Roberto. A nyní Birgit. Děkuji mnohokrát. Začnu stručnou poznámkou. Peter Mirmo uvedl, že už v roce 2017 jsme měli předběžnou dohodu, ale přesto rada nebyla schopná zajmout jasný postoj k azylovému systému. A to mi připomíná, že přes víkend jsem si přečetla článek, který citoval politického lídra z Českého státu, který říkal, více pravomocí je třeba dát lídrům národních vlád, protože ty jsou schopni rychle rozhodnout. A to je snad nějaký masopus nebo co. Ukazuje se, že parlament je schopen rychle rozhodovat, i když tu máme osm politických skupin a rozprava není vždy jednoduchá. Takže pravomoci by měly být snad předány parlamentu, ale pokud jde o mou obecnou poznámku. Chtěla bych eh, požádat, jak se vy díváte na svůj úkol s tím, že my stále čekáme na stanovisko rady na společný azylový systém v Evropě. Jak to ovlivní vaši práci a co jste schopna připravit, abychom byli připraveni na dobu, až společný evropský azylový systém bude existovat. Jak se díváte na výzvy, kterým čelíte s tím, že migrační situace a situace v oblasti azylu se mění, měnila se a stále se mění. A někdy to vychází z faktu, ale někdy výzvy přicházejí kvůli spolitizovaným diskusím. Takže kde vidíte tyto výzvy a příležitosti vytvářet úřad EASA, který by byl schopen být velmi efektivní s jasným rozhodnutím, anebo možná i bez jasného rozhodnutí rady. Děkuji. A není na tedy. Děkuji, předsedo. Nejdříve jménem mé skupiny a připojím Cecilii Wikström do toho, protože ta zde nemůže dnes večer být, to je naše odbornice na tyto otázky. Chci vám popřát všechno dobré, mnoho úspěchů a vítejte v této důležité funkci, která je skutečně eh, v popředí zájmu evropských občanů, snad ne samotná agentura, ale to téma zajímá občany v Evropě. A chci se připojit i k vyjádření eh, kolegy Roberty Petra Niedermüllera a Birgit Cipel. A chci zmínit lítost a zklamání parlamentu ve své většině, že konstatujeme nehybnost a nečinnost rady v této zážitosti. Vidíte, že nezávisle na politické skupiny existuje konsenzus, pokud jde o tuto situaci, které litujeme. A politicky to není šťastná situace. Než vám položím otázku, chtěla bych také vyjádřit radost, že přicházíte do agentury. Bude to znamenat eh, novou kapitolu pro tuto agenturu po obtížích, které zažila. A je to pozitivní věc. Moje otázka je možná, jak to říci, trošku konkrétnější. Pokud jde o poslední zprávy o činnosti hotspotu, zjišťujeme, že osoby, které jsou přijímány, a příchod těchto osob je nyní mnohem lépe zvládán a boj s pašeráky je zapracován do programu institucí, ale přesto dochází k četnému porušování základních práv v těchto střediscích, která jsou řízena Unii a členskými státy na těch místech příchodu. Dochází k nucené práci, vykořišťování dětí a podobně. Chtěla bych upozornit na tuto důležitou otázku a zeptat se, zda jste už zvažovala, jakým způsobem byste mohla začít čelit tomuto jevu. A také druhá podotázka, jak eh, budete schopna identifikovat zranitelné osoby a eh, jako spolupředsedkyně interskupiny pro práva dětí, zejména eh, se to týká i postavení dětí a nezletilých v těchto hotspotech. Mnoho štěstí, děkuji. Děkuji Natalie Helga Stevens. Děkuji, pane eh, předsedo. Vážení kolegové, já bych se eh, rád, eh, já bych ráda a paní kandidátce za její nasazení. Ráda bych získala více informací o tom, co plánujete, pokud je o personální politiku a, a mm, politiku dalšího rozvoje. Doufám, že se k tomu postavíte lépe než předchozí ředitel. Vy jste eh, také eh, členkou eh, té řídící rady. To je druhá otázka, protože jste také kandidátkou na výkonnou ředitelku. To znamená, jak se chcete vyhnout střetu zájmu, protože jako střel, mm, jako členka té rady budete muset spolu rozhodovat o, kandidáce kandidátce na v své místo. Okay, and um, Cornelia Ernst, please. A uh, Cornelia Ernst, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Já jsem velice uh, uh, pečlivě eh, poslouchala to, co jste tady říkala. A EASO uh, dostává um, vyšší kompetence a na druhou stranu eh, v středozemním moři a jinde eh, máme čím dál tím více eh, lidí, kteří umírají na vnější hranici. To je obrovský problém. My jsme pořád zdůrazňovali, jaký to je problém, ale já bych se chtěla spíš zeptat, jak to vypadá s tím právem na mezinárodní ochranu do budoucna. Jakou roli by to mělo hrát ve vaší práci? Jak chcete přispět svojí prací v EASO, aby k eh, těm problémům nedocházelo, aby se na tomhle pracovalo, aby mezinárodní ochrana pro eh, prchající, pro uprchlíky, pro žádatele o azyl opravdu hrála větší roli než nyní? protože potom ehm, by eh, to mohlo vlastně eh, eh, důležitým způsobem přispět. A druhá věc, já jsem byla tak trochu zmatena a, a šokována, že jste se vyslovila pro ta kontrolní nebo kontrolovaná střediska. Jakou roli by měla hrát EASO, pokud je o vracení, o deportace? o návraty a deportace. Jakou eh, úlohu tam vidíte pro sebe? Vzhledem eh, k, těm, eh, k, té, k té řadě spoust ostatních úkolů, o kterých jste hovořila. K tomuhle jste totiž neřekla nic. Okay, just in fairness to... Ano, abychom byli spravedliví, dáme paní Gregory Dáme jí tedy čas na to, aby mohla odpovědět. Eh, dále pan Terek Abres. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Gregory, za to, že jste tu a už dopředu vám děkujeme za vaše odpovědi. Mám tři otázky. První souvisí s posledním bodem, který změla kolegyně. Pokud eh, budete jmenována jako nová ředitelka EASA, jak zajistíte, že bude EASO přísně fungovat v mezích svého mandátu a podle evropského azylového rámce. Vy jste zmínila kontrolovaná střediska a vyloďovací platformy, ale právo EU nezahrnuje tyto koncepty. A měli bychom zajistit, že EASO bude působit pouze podle práva EU, tak, jak bylo schváleno spoluzákonodárci. To je první otázka. Druhá otázka. Jak jako nová ředitelka budete plánovat, aby byla zajištěna základní práva ve všech aktivitách EASA a ve všech operacích EASA? Třetí otázka. Jak organizace občanské společnosti působící v oblasti azylu budou konzultovány při přípravě, monitoringu a realizaci aktivit EASA. A jak je možné pracovat s konzultativním fórem. Jak ta spolupráce s konzultativním fórem může být zlepšena? Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Terekabrisi. A nyní majte. Děkuji. Tak já chci nejprve popřát eh, hodně štěstí paní Gregory, protože je evidentní, že budete muset řešit naléhavé problémy. Jednak eh, zvýšit důvěryhodnost samotné agentury, která v některých oblastech nemá dostatečnou důvěryhodnost, nepostupuje zatím dostatečně efektivně, pokud jde o zpracovávání, rychlé zpracovávání žádostí a tak podobně. Je velice důležité a je dobře, že máte tolik zkušeností z různých oblastí a také přímo zkušenosti eh, z terénu. To je velice důležité protože EASO se věnuje celé řadě různých oblastí a dokážu si představit, že mnohokrát je ta práce nesmírně namáhavá, protože působíte i v různých táborech a podobných zařízeních, takže se dokážu představit, že pro vás jsou ty hlavní problémy udržet eh, ty stávající úřady, maximálně podpořit eh, v tom, aby dokázali velice eh, rychle řešit žádosti a aby se vypořádali s těmi slabými místy. A ještě několik konkrétních otázek. V tuto chvíli přicházejí lidé i z Afganistánu na řecké ostrovy například kdy podle deportačních kritérií mm, je vlastně není možné deportovat. Mm, jaký máte na to názor? Je tady nějaký dobrý způsob, jak tento problém řešit, aniž by se porušovala základní eh, práva, když se ukazuje, že jsou tam skutečně traumatizovaní, mentálně eh, nemocní eh, lidé, děti, tak jak to dosvědčují například lékaři bez hranic? Můžete tedy zmínit tu problematiku životních podmínek v táborech, jakým způsobem odblokovat ten problém, že tam nemáte dostatek personálu. To potřebujeme, aby EASO změnilo. Děkuji. To je velmi dobrá otázka. Chtěl jsem se na to zeptat eh, řízení očekávání, ale nemůžete dělat všechno. A pokud mohu položit svou otázku, ty úkoly, které můžete dobře zvládnout, jak zvládat to očekávání a jak vysvětlovat, jaké jsou pravomoci za a co, nejsou, co není v pravomoci za, protože mm, vlastně existují určité meze v tomto směru a není to vždy úplně zřejmé. A to je moje obava pokud jde o vaše nové vedení EASA. A konečně Ana Gomeš je poslední. Ano, paní Gregory, přeji vše dobré, připoji se ke kolegům a kolegyním, kteří toto zdůraznili, protože dobře rozumíme, že váš úkol je velmi složitý. Moje první otázka už byla položena kolegy, to jest, jak se díváte na zapojení EASA při návratech a vyhoštěních, zejména pokud osoby nepřicházejí z bezpečné země jako Afgánci třeba. A další otázka. Samozřejmě úloha EASA by byla jiná, kdybychom měli bezpečné a legální cesty, abychom neumožňovali pašerákům lidí, aby řídili tento proces, zejména co se týče žadatelů azyl. Máte nějaké přesvědčení v tomto směru? A nebo chcete, aby si členské státy uvědomily, že bezpečné a legální cesty jsou klíčové pro to, aby azylová politika fungovala? A vaše eh, sídlo na Maltě. Maltská vláda organizuje vydírání a prodává národní víza pašerákům lidí z Libie, Alžírska a dalších zemí. A komise se tváří, že to nevidí a to si můžete přečíst v médiích. Někteří z nás dokonce konkrétně toto řekli komisi a komise se tváří, že to nevidí. A tento systém spochybňuje důvěrodnost celého systému. Budete to i nadále ignorovat? Budete se tvářit jako komise a budete strč, strkat hlavu do písku jako pštros? Děkuji. Někdo další? To je skutečně velmi náročná úloha a velmi náročné otázky, tak prosím, snažte se s nimi vyrovnat co nejlépe, máte na to dostatek času. Děkuji mnohokrát. Děkuji za udělení slova a děkuji za tyto otázky. Jsou skutečně, mm, ty otázky jdou k jádru té situace, která byla popsána v otázkách a i některé problémy, jak to říci, nejsou pozitivní pro agenturu. Zejména když hovoříme o zmrazeném návrhu nařízení o agentuře EASO. Pokusím se odpovědět na otázky v pořadě, jak byly položeny. Já věřím, že se mi podaří je také pospojovat, protože některé jsou podobné. Začnu otázkou pana Niedermüllera, který je také zpravodajem pro agenturu EASO a je to velmi důležité, protože on zná všechny podrobnosti a musím říci, že z hlediska společné evropské asilové politiky a systému ten balíček by byl skutečně viditelně logický, ale teď nastala tato situace, která byla popsána mezi Radou a Evropským parlamentem. A je to škoda pro EASO, že nedošlo k pokroku u nařízení v tomto stavu, protože to by poskytlo další možnosti pro podpůrnou agenturu, aby mohla jednat jménem těch, kteří potřebují ochranu a podporu Evropské unie. EASO tedy má mandát podporovat členské státy při řešení různých otázek týkající se azylu. Tady, když hovoříme o, o realizaci současného evropského společného azylového systému, tak AZO by mělo skutečně poskytovat nezbytné azylové nástroje v oblasti školení a také může přinášet výsledky konkrétními operacemi v terénu ale o mnoho bychom přišli bez eh, plnohodnotné agentury, že ta nová agentura by mohla skutečně pomáhat členským státu při rychlém a efektivním asilovém řízení. A také by pomáhala členským státům zamezovat eh, hromadění případů a sekundárním přesunům. A byla by efektivnější při řešení krizových situací. Takže i to i toho eazolitu je, ale snad eh, na, poda, nám podaří získat eh, rozšířený mandát do budoucnosti. To, co bylo dále uvedeno paní Mecolou a zmínka o dočasných opatřeních a vyloděvacích operacích je pravda, že při nedávných vyloděních EASO nabídlo podporu některým členským státům, určitě byla nabídnuta Itálii, Španělsku a Maltě, ale EASO může fungovat pouze, pokud tyto členské státy se rozhodnou požádat o podporu agentury. A v Itálii proběhlo velmi kvalitní cvičení v Messině, kde EASO poskytlo malý tým expertů a také kulturní zprostředkovatele a ten tým šířil informace a také zařizoval preregistraci pro relokaci a také proběhly pohovory s členskými státy. A to byla opravdová koordinace EU na místě, v terénu. A to je velmi důležité. Agentury by měly být schopny opravdu poskytovat reálné výsledky v terénu při pomoci členským státům. A to by mohl být vzor i do budoucnosti. Dočasná opatření nemohou poskytnout eh, trvalý systém, udržitelný systém a určitě dokáží zmírnit zátěž eh, členských států, kde dochází k největšímu přílivu uprchlíků. A to je základ solidarity a může to být i další základ pro diskusy, jak dočasná opatření se mohou stát udržitelným systémem, když budeme hovořit o relokaci. Je to správný postup v terénu a může to být také vodítkem pro společný evropský asilový systém a může to být konkrétní odpovědi na položené otázky. Dále otázka paní Sipl týkající se širšího mandátu EASA a práce EASA, která by mohla pokračovat bez plnohodnotného mandátu agentury. Myslím, že v návrhu komise bylo jasně řečeno, že samozřejmě EASO dostane více peněz, pokud to řeknu úplně otevřeně. A měli bychom také možnost zaměstnat více lidí. V současnosti EASO má 212 zaměstnanců, kteří působí na, v kanceláři na Maltě a máme 200 osob nasazených v Řecku a asi 170 v Itálii a 40 na Kypru ale širším mandátem by skutečně došlo k posunu i v té situaci, když hovoříme o lidských zdrojích, protože komise navrhla, aby EASO mělo asi 500 zaměstnanců na Maltě v roce 2020 až 2027 a ten rozpočet by se mohl rozšířit že 69 milionů nad toto číslo až na 300 milionů a do budoucnosti bychom skutečně měli úctyhodnou částku a s tím by bylo možné udělat mnohem více jako plnohodnotná agentura. A mezi tím, pokud to mohu tak říci, EASO se pokusí získat co možná nejvíce expertů, abychom, až dojde ke konečnému počtu ke schválení konečného počtu expertů, o čem se teď jedná a snad budeme schopni podpořit členské státy, zejména v krizových situacích. Také zazněla otázka paní Grisbeck týkající se zprávy o hotspotech a také o specifických krocích pro zranitelné osoby. A musím říci, že to je součástí základních úkolů EASA. To je součástí společného evropského zlového systému, který existuje a věřím, že EASO bude i nadále řešit tyto otázky, které byly zmíněny, tedy nejlepší zájem dítěte, určení věku, obchodování s lidmi, boj s obchodování s lidmi a násilí proti na základě pohlaví. Bude EASO poskytovat i příslušné nástroje v oblasti školení a pomoz, bude pomáhat členským státům v těchto konkrétních oblastech. Ale to se už rozvíjí spolu s Agenturou pro základní práva a je to také součástí otázky kdy se spolupráce s touto agenturou během let zkvalitňuje a konkretizuje. A teď je mnohem lepší než před dvěma lety a jsou konkrétní oblasti, kde agentura pro záchranní práva velmi úzce spolupracuje s EASem. V roce 2018 EASO e spolu s agenturou pro záchranní práva rozvinula nástroje, tedy vodítka pro příjem nedoprovázených eh, dětí a také eh, vodít, vodítka pro hodnocení věku a určení věku. Tedy to jsou věci, které děláme ruku v ruce s agenturou základní práva a snažíme se a také máme naplánovaný průvodce pro zajištění lepšího zájmu dítěte v azylovém řízení. V neposlední řadě když hovoříme o zranitelnosti, EASO založilo expertní síť pro zranitelnost a pro ochranu zranitelných osob v azylovém řízení. To je velmi důležité a určitě to bude rozvíjeno více. Pokud jde o zapojení občanské společnosti, tak eh, je pravda, jak už tady zaznělo, že ESO podle nařízení by mělo spolupracovat eh, s občanskou společností v oblasti azylu. My eh, tak činíme veřejnou rozpravou o přijímání politik, strategií a prováděcími opatřeními. Také jste zmínili to konzultativní fórum. Tam je eh, na 150 členů a věnují se důležitým věcem. V podstatě jsou tam tři skupiny činností jednak absolvují eh, konkrétní tematická jednání, pak eh, elektronické konzultace ke klíčovým dokumentům EASO a také se přímo podílejí na činnostech EASO, například na, našich, eh, na činnosti našich expertních, expertních sítí. Jsou tady ovšem i další možnosti, jak spolupracovat s občanskou společností a je velice důležité, aby ta spolupráce fungovala, aby nadále pokročovalo to konzultační fórum a vnímám tuto činnost jako součást rozšířeného mandátu agentury. Takže pokračovat se v tom jistě bude. Pokud jde o situaci v terénu a podmínky v hotspotech, nebo v těch takzvaných přijímacích centrech, tak eh, všichni víme, že ty podmínky jsou tam skutečně komplikované. Také musím říct, že právě tyto podmínky tak komplikují práci samotného EASA. Jsou tam odborníci z členských států, kteří tam působí, pracují a samozřejmě je velice komplikované, obtížné udržovat tam přiměřené podmínky. Ale my teď podporujeme členské státy v této situaci v maximální míře v souladu s mandátem agentury. Ta střediska jsou ale v rukou členských států. EASO nicméně poskytuje technickou pomoc těmto přijímacím orgánům, poskytuje podporu při činnostech, které se týkají zranitelných skupin a dětí v bezpečných zónách. Také se snažíme podporovat úřady, pokud jde o rychlé vyřizování azylových žádostí, tak aby nemuseli lidé v těchto oblastech trávit příliš dlouhou dobu, ale je určitě velice důležité, aby všichni aktéři byli v terénu dobře skoordinováni. A tady si myslím, že EASO může opravdu úřadům pomoci a vylepšit ta současná centra. A tím se dostávám k otázce pana Moraese, jaké kompetence EASO vlastně má. Myslím si, že je jasné, že v současné situaci jsou naše kompetence relativně úzce vymezené. Když hovoříme o praktické spolupráci, tak samozřejmě, že EASO může posílit a skoordinovat výměnu osvědčených postupů v členských státech. Kdy hovoříme o provádění a monitorování společného evropského eh, azylového systému, tak my provádíme školení, nabízíme podporu, můžeme přicházet s novými přístupy společně s dalšími aktéry a můžeme být tedy nápomocni, ale sami o sobě nemůžeme se chopit iniciativy a vyvíjet. Pan předseda spoluprac přerušuje řečnici. Já jsem spíše zmiňoval to, jak chcete nastavit ta očekávání, protože požadavků je tady enormné množství, enormní množství. Ale vzhledem k tomu, že času máme málo, já se skutečně omlouvám, že vás přerušuji ale mluv... byly tady otázky o návratu a repatriaci, takže kdybyste se jim mohla věnovat. A nevím, jestli ještě něco jiného vypadlo z odpovědí. Ana Gomeš eh, položila také svou otázku, kdybyste se k ní mohla dostat. Příspěvek ze sálu, eh, otázka ohledně mezinárodní ochrany a také eh, repatriace ano, tak zkusím to stručně. Podle současné evropské legislativy a mm, legislativy o mezinárodní ochraně EASO nemá žádný mandát. Nemůže být součástí návratového řízení, tedy součástí řízení které je vlastně ukončením azylového řízení, při němž se osoby vracejí zpět domů. To je otázka Frontexu nebo jiných orgánů, ale za těchto mm, okolností v současném právním rámci EASO žádný mandát v oblasti návratového řízení nemá. EASO může pomáhat, a také to dělá, pomáhá členským státům během azylového řízení, což znamená, že když se celé řízení uzavře, tak potom členské státy postupují podle vnitrostátních předpisů, kdy přistoupí buď to k návratu eh, za pomoci například Frontexu, který má eh, jako součást svého mandátu možnost napomáhat při návratovém řízení. Já možná jenom eh, vyjasním, proč jsem se ptal na ty kompetence. Je dobré, aby všichni věděli, eh, co kdo může dělat, kde už je působnost jiných organizací. Tak jste teď, kolegové, všichni spokojeni, nebo má ještě někdo nějakou doplňující otázku? Vím, že tyto situace nejsou nikdy úplně dokonalé, nevždy se podaří zodpovědět všechny dotazy. Každopádně děkuji tedy paní Gregory za její vystoupení a za to, že se zúčastnila dnešní diskuze. Kolegům děkuji za vynikající poznámky a dotazy. A tímto se dostáváme k doporučení Libe ohledně stanoviska vzhledem k časovému plánu musíte rozhodnout jako koordinátoři písemným postupem. Takže pokud souhlasíte, budeme tedy postupovat takto. Takže ještě jednou paní Gregory děkuji za její dnešní vystoupení a děkuji ještě jednou poslancům, že se dostavili takto v pondělí ve Štrasburku na večer na dnešní diskuzi. Děkuji paní Gregory, hodně štěstí. A děkujeme a děkujeme také eh, spolupracovníkům eh, výboru. So colleagues, let's, um... A nyní, vážení kolegové, eh, budeme řešit problematiku potírání a šíření teroristického obsahu online. Um, Kolegové, já vím, že to skutečně únavné, tak to ve Štrasburku v pondělí večer, ale máme tady ještě dva velice důležité body. Prvním z nich je teroristický obsah online. Tady máme výměnu názorů pozměňovacím návrhům. Jak víte, tak tento návrh stanoví opatření pro zabránění šíření teroristické propagandy, hovoří také o možnosti stahovat teroristický obsah. Nevím, jestli je tady pan Dalton. Zdá se, že není. Ovšem paní Stevens eh, ho nahradí. Výborně. A máme tady alespoň dva stínové zpravodaje. Takže paní Stevens, chtěla byste vystoupit k těm pozměňovacím návrhům? Ano, děkuji. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám za to, že za to, že tady není pan Dalton. Dnes večer já ho tedy nahrazuji ale dal mi poznámky, které bych eh, vám chtěla teď místo něj přednést. Od naší poslední diskuze ohledně návrhu této zprávy jsme dostali přes 700 pozměňovacích návrhů. A tak eh, nebylo jednoduché dobrat se kompromisu, zejména v některých eh, oblastech, ale jenom to ukazuje veliký zájem parlamentu o celou problematiku. Jako zpravodaj eh, si kladu za cíl dosáhnout eh, maximálně široké schody, kdy hlasovat bychom měli na konci příštího týdne a doufám, že by z hlasování vzešel silný mandát pro další jednání s radou. Proto jsme měli minulý týden druhé zasedání stínových zpravodajů. Další proběhne zítra dopoledne. Ještě plánujeme příští týden další technická jednání i setkání stínových zpravodajů. Těch 700 podaných pozměňovacích návrhů odráží diverzitu názorů v parlamentu, pokud jde o některé klíčové prvky tohoto návrhu. Jde o odstranění, příkazy k odstranění a další proaktivní opatření. Nicméně Ukazuje se, že jsou tady určité oblasti společného zájmu, které mohou být základem pro budoucí schodu. Většina poslanců souhlasí s tím, že je potřeba ten návrh dobře zacílit právě na šíření teroristického obsahu veřejnosti a že bychom se měli soustředit pouze na ty, kteří mohou reálně šíření tohoto eh, obsahu ovlivnit. To znamená, eh, ti, kteří eh, mají technické prostředky pro to, aby mohli odstraňovat nežádoucí obsah. Kdyby tomu tak nebylo, tak eh, by hrozilo riziko, že ehm, dotčené orgány budou eh, obvinovat za nečinnosti aktéry, kteří nemohou zasáhnout. V oblasti působnosti jsme dostali některé pozměňovací návrhy, které navrhují výjimku malých a středních podniků z části nebo z, dokonce z většiny celého tohoto návrhu. Já vás mohu ujistit, že malé a střední podniky nebudou nadměrně zatíženy tímto návrhem, ale nechci eh, nabízet eh, rozsáhlé výjimky nebo nějaké prahové hodnoty, které podle mě znamenají, že zákonodárce selhal ve své práci. Myslím si, že eh, je dobré nastavit to nařízení celkově přiměřeně, abychom zohlednili eh, všechny. Pokud jde o definici teroristického obsahu, tak to je oblast, eh, kde je potřeba o věci ještě dále diskutovat, abychom se dopracovali ke správnému znění je schoda na tom, že nechceme jít nad rámec eh, směrnice o boji s terorismem a že chceme zůstat tedy v souladu s touto stávající směrnicí. Pokud je o tento návrh, mám tady jeden problém a s tím souhlasí většina poslanců ve výboru a to, že omezené omezená odpovědnost podle směrnice o elektronickém obchodování nesmí být dále podkopána. Musíme se vyhýbat situacím, kdy eh, jsou tam povinnosti pro všeobecný monitoring, eh, které by se neměly dostávat zadními mm, vrátky do tohoto návrhu. Je třeba dále diskutovat eh, o tom, jak přesně naformulovat článek 6, ale vidím tady už zárodky, schody, kdy je tady snaha zeštíhlet působnost pokud jde o dobrovolná opatření na ochranu eh, svobody vyjadřování a poskytování informací. Oblast eh, těch příkazů k odstranění, o tom je také potřeba diskutovat, kde eh, se názory dosti liší. Zejména pokud jde o časové lhůty. Je potřeba zvážit především dopad pravidla na malé a střední podniky. Já si uvědomuji, že tady je validní argument, který uváděla komise, pokud jde o mm, tu zásadu jedné hodiny, pokud jde o potírání šíření teroristického obsahu online. Ale myslím si, že je potřeba eh, ještě debatovat o celé věci, aby tady nebyly, nebyla ustanovení, která by šla proti sobě. Budeme tedy muset hledat kompromis. Podobně možnost vydávat přeshraniční příkazy k odstranění, to je také oblast, kde se názory liší. Ačkoliv si myslím, že když nastavíme řádné pojistky, tak eh, si myslím, že to bude naopak silná stránka tohoto nařízení a že to pomůže rychle bojovat s šířením nevhodného obsahu. Pokud jde o eh, dobrovolné příkazy k postoupení, tak eh, tady se opravdu hodně liší ty, eh, ty názory, pokud jde o dopad na svobodu vyjadřování a poskytování informací. Byť je to vnímáno jako jeden z užitečných nástrojů. Sankce jsou samozřejmě také velice důležitou součástí, je to ten byč v tomto eh, návrhu, ale v parlamentu není konsenzus eh, ohledně flexibilního systému sankcí, který by zohledňoval polehčující okolnosti. Sankce by měly být eh, uplatňovány pouze v případě systematického selhávání a nedodržování pravidel a pokud je firma malá eh, či střední velikosti, mělo by to být polehčující okolnost. Nesmíme totiž dopustit, aby docházelo k nadměrnému odstraňování ehm, obsahu eh, pro jistotu. A na závěr by tady nejsem dnes, odpově- dnes osobně. Můj tým si veškeré vaše poznámky zaznamená a těším se zítra dopoledne na setkání s vámi a na další diskuzi. Děkuji. Děkuji. Takže kdo pak máme ten tým, to je tady pán. Takže tým v podobě jednoho člověka. Jste připraven vše si poznamenat výborně. Tak děkuji Helgo. Eh, děkuji také všem poslancům, kteří eh, takto dokážou zastoupit absentujících kolegy. Eh, Paní Daty eh, tady také není, zastoupí eh, Roberta, které tímto děkuji. Je to opravdu důležitá věc, eh, takže dobře, že to můžeme dnes probrat. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, navrhu, zastupuji kolegyni Rašidu Daty. Chci vysvětlit naše priority k této důležité problematice. Jednak děkuji zpravodaji za jeho práci, za to, že se snaží hledat krátké době, kterou máme k dispozici, kompromis. Ty pozměňovací návrhy ukazují, že tady jsou velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami a že se nesnadno hledá nějaký kompromis. Ale náš postoj je takový, že eh, jak si času máme opravdu velice málo, takže je potřeba posílit boj eh, s teroristickým obsahem online. My se o to snažíme už několik let tady v parlamentu. Eh, pokud nevěříte v hodnotu tohoto návrhu, tak chci připomenout, že internet je vlastně prvním nástrojem, který přispívá k radikalizaci. Ze všech teroristických útoků Eh, se musíme polož, poučit a nesmíme ukázat eh, teroristům, že jsme slabí. Na konci tohoto mandátu tedy musíme vzít na sebe odpovědnost eh, a připravit toto silné nařízení, abychom se mohli poprat s šířením teroristického obsahu online. Jako stínová zpravodajka paní Daty nemůže podpořit některé kompromisy, které by rozmělnily cíl nařízení. Chce znovu zdůraznit, že je nesmírně důležité, aby tamto hodinové spoždění pro výkon Eh, příkazů zůstalo, včetně těch proaktivních eh, opatření s tím, že zohledníme specifičnost malých a středních podniků. Eh, takto um, smýšlí i komise a rada, takže by parlament neměl být ten, kdo oslabí tento návrh, takže já doufám, že nadcházející diskuze budou konstruktivní a že nám to umožní na konci příštího týdne o této zprávě hlasovat. Děkuji a Birgit eh, nám nahrazuje pana Weidenholzera. Děkuji, pane předsedo. Ještě než se pustím do jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak dovolte poznámku obecné povahy. Máme tendenci se domnívat, že vždycky, když rozhodujeme o jedné věci, takže to celý problém vyřeší. A to bohužel neplatí ani v tomto případě. Když jde o radikalizaci a vazbu na internet, tak je třeba si uvědomit, že tady potřebujeme také další úsilí, které bude bojovat s teroristickým obsahem online. To, že něco vymažeme na internetu, bohužel nebude zcela určitě dostatečné. Já teď přejdu do Němčiny, protože jsem si to sepsala německy. Wir müssen uns Musíme si také eh, eh, vyjasnit, co je vlastním cílem tohoto konkrétního návrhu. Cíl je, aby eh, byl odstraňován nelegální teroristický obsah. A tady si musíme docela jasně stanovit, co je tento legální obsah. To musí být eh, definováno jasně a zřetelně, abychom eh, se vyhnuli neporozuměním nebo nerozuměním nebo milným rozhodnutím. Pokud jde o odstranění eh, a vymazání legálně turistického obsahu, tak je také jasné, že tento takto upravený obsah musí být vymazán okamžitě, ale pokud příslušné úřady nehodnotí nějaký obsah jako nelegální, tak si klademe otázku, proč je tady přesto odkaz na, nebo se předává ten odkaz na ty platformy, protože policie tady dát za dodržování nějakých všeobecných podmínek platformy. To znamená, že předávání ne nelegálního obsahu nějakého poskytovateli Eh, zase zpátky eh, eh, poskytovateli, aby to srovnal se svými podmínkami a potom možná smazal, z našeho mm, pohledu není přijatelné a ne překrývá se s původním úmyslem na toto nařízení. Také si nemyslíme, že právní základ směrnice je vhodný. To je to tak trochu pozoruhodné že právní základ tohoto nařízení se pohybuje v oblasti vnitřního trhu. My si myslíme, že je to zcela nesprávné a nedostatečné, ale když už eh, jako komise eh, mm, si eh, zvolila, když si komise zvolila vnitřní trh jako právní základ na boj s nelegálním teroristickým obsahem, tak si kladu otázku, proč se vůbec nezohledňuje k směrnice o elektronickém obchodu, když eh, tato směrnice již stanoví, že eh, provozovatel platformy neodpovídá nebo nemůže být pohnán k odpovědnosti za nahrávaný obsah. Eh, nemůže mu být také uloženo trvalé Možná pravda, volby jsou před dveřmi, ale musíme pečlivě přeskomávat, co tady chceme schválit, aby příští parlament nestal jenom před rozhodnutím, jestli eh, tuhle směrnici hm, bude muset nechat přeskoumat eh, eh, soudem nebo ne. Nelegální teroristický obsah nepatří na internet, je třeba jej odstranit, ale musíme to dělat Eh, spořádaně na eh, řádném eh, právním základu a mm, přitom dodržovat veškeré další právní nároky. Děkuji a nyní si vás provodíka za Alde Majte. Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve chci poděkovat komisi za tento návrh a děkuji také našemu zpravodaji. My se domníváme, že pan zpravodaj se opravdu vynasnažil zapracovat na důležitých otázkách. Souhlasíme s těmi návrhy, které dolaďují eh, problematiku nešíření obsahu třetím stranám, nebo eh, souhlasíme s tím, že je potřeba doladit tu definici teroristického obsahu a také souhlasíme s tou návazností na směrnici o boji s terorismem. Domníváme se, že články 5.7 a 27 jsou důležitým právním základem pro naše definice a také souhlasíme s pravodajem, že je potřeba, aby každý členský stát měl jediný kompetentní orgán v této věci. Je to velice důležité, abychom se vyhnuli spožďování, překrývání kompetencí, abychom zkrátka fungovali efektivněji. O to nám také jde. Ale jsou tady velké politické problémy, na které v tomto nařízení narážíme a máme málo času je vyřešit. A to je vlastně největší problém, před nímž v tuto chvíli stojíme, protože tento návrh obsahuje prvky, které nejsou dostatečně právně ošetřeny a zajištěny. Takže já tady zastupuji skupinu, která je nesmírně různorodá, pokud jde o názory a platí to i pro tuto problematiku, takže já se pokusím předložit eh, jako stínová zpravodajka to, co by nám mohlo posloužit pro nalezení eh, koncenzu, ale vím, že to je obtížné s tolika pozměňovacími návrhy. Když hovoříme o článku 6, to jsou proaktivní opatření, tak tady se domnívám, že tak, jak je to naformulováno nyní, tak nemáme dostatek času eh, dostatečně tam zajistit právní jistotu pokud budou dobrovolné, tak vlastně se nebudou aplikovat eh, sankce a nebudou existovat ani ty pilotní plány, které by nám eh, potom nabídly dostatečnou právní jistotu. My tady totiž hovoříme o velice důležitých eh, funkcích, které bychom chtěli mm, vlastně požadovat od soukromých osob, ale protože nemáme možnost na tom dostatečně Eh, nemáme dost času na tom zapracovat a najít si tam dostatečné právní záruky a pojistky, tak eh, bychom se neměli eh, pouštět do těch oblastí, na kterých se neschodneme. Pokud jde o technologický pokrok, možnost používat matematické algoritmy, s tím souhlasíme. V každém případě třetí prvek, který je tady velice důležitý, to je eh, soudní kontrola. Otázka kompetentního orgánu, který může jednat pouze na území daného členského státu, členského státu usazení, tak eh, to je skutečně zásadní věc. Ta soudní kontrola tam musí být proto, abychom se vyhnuli jakékoliv své voli či excesům, které mohou být motivovány, buď to záměrně, nebo mohou pramenit eh, z pouhého pochybení. Myslím si, že ten cíl, který sleduje komise, je správný, je vhodný. Jsou tady jasné pokroky, kterých se podařilo panu Daltonovi dosáhnout, ale otázka právní jistoty v této tak citlivé záležitosti je eh, v oblasti takto technologicky relevantní si myslím, že je naprosto prioritní. Samozřejmě, že všichni máme dobré záměry, ale máme bohužel velice málo času, jak už jsem říkala. A Myslím si, že nemáme dostatek času, například pokud jde o ty proaktivní opatření, eh, abychom mohli nastavit něco, co bude dobrovolné, co bude dostatečně eh, právně ošetřené a měřitelné. Myslím si, že to zůstává pro příští eh, Evropský eh, parlament. Samozřejmě, že je potřeba se pokusit dosáhnout eh, maximálního pokroku, ale myslím si, že u takto důležité otázky není možné postupovat na základě jenom malých většin mezi poslanci. Děkuji. Nyní Cornélie Zague jako stínová zpravodajka, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Já svým způsobem eh, můžu navázat na předřečníci. Myslím si, eh, že se tady eh, jedná o poměrně citlivou věc a sice zájem na odstraňování teroristického obsahu, boji s terorismem tedy a na druhou stranu svobodou mm, nebo zachováváním svobody projevu. Na druhé straně to, a dosáhnout tuto rovnováhu, to je opravdu třeba pečlivě zvažovat. A to eh, pečlivě, než jsme na tomu mohli věnovat teď pozornost. Myslím si, že jsou tady určitá zlepšení, ale přesto v eh, více ohledech nemůžeme být úplně spokojeni. Ta první věc je ten příkaz na odstranění, removal order. Kdo má o tom opravdu eh, rozhodovat a jak to má vlastně celé vypadat? Myslíme si, že to nemůže být žádné správní rozhodnutí. To prostě nejde tom, eh, k tomu musí existovat eh, soudní příkaz, abychom si mohli být jistí opravdu, abychom se po, mohli pohybovat na jistém základě, na pevném základě. Otázkou je potom také, jaký potřebuje příslušný orgán k tuto otázku. Pokud se podíváte na 9a, no, o tom se teď tady bavíme, tak eh, skonstatujeme, že ty formulace tak, jak jsou teď nastavené, nestačí. Myslíme, že se jedná o že prostě musí, eh, eh, že to musí být nějaký soud nebo eh, buď nezávislý, nezávislý a nestranický orgán. Jinak ten systém fungovat nebude. Prostě teď to nestačí, musíme se o tom bavit dále. Ale rozhodne, rozhodné je, do jaké míry se budeme bavit o odstraňování těchto obsahů, které jsou nestranické. Do, do, do jaké míry je možné toto udělat? Druhá věc je tady článek 5, eh, ty, eh, ta, ta postoupení. Tento článek v zásadě eh, rozmělňuje to, co o čem jsem teď hovořila, to znamená jasnou úpravu pro odstraňování obsahu toho, kdy to je nutné a nezbytné a možné. A samozřejmě eh, potom eh, tady jde ten přeskum eh, souladu se všeobecnými podmínkami poskytovat, ale jak se tohle má dělat? Já si myslím, že tímto se nastavují standardy níže než do posud. Bylo by mnohem moudřejší tento článek 4, jak je teď eh, škrtnout. Ke článku 6 eh, proaktivní opatření. Tady jsme velice všichni opatření. Co to vlastně je? Eh, je to filtrování na jednu stranu. Samozřejmě nechceme, tedy toto chceme, na druhou stranu jsme k tomu velice obezřetní. Když se to stane dobrovolně, tak v pořádku, ale potřebujeme příslušný model dohledu, podle jakého principu se tohle bude dělat. Myslíme si, že přiměřenost a, eh, eh, a, a zde musí hrát určitou eh, roli proporcionalita. Čili ta proaktivní opatření, tak jak se zde naznačují a upravují v těch návrzích, ani, ani tedy v návrzích na kompromisy, nejsou uspokojivá. Musíme se zabývat tím, do jaké míry to je slučitelné s obecnými eh, právy. Já si myslím, že by bylo eh, špatné veškerou silou protlačit tuhle věc. Potřebujeme k tomu širší rozpravu, abychom opravdu dospěli k dobrému rozhodnutí. Ještě poslední věc možná. Co to je teroristický obsah? To nikdy, nikde nebylo vyjasněno ani ve směrnici o eh, terorismu. Tam je to všechno rozmělněné a každý ženský stát si to může napsat, co chce. A proto si myslíme, že tohle, eh, jak je to tady napsané, zatím nestačí. Děkuji. Děkuji, Cornelie, a teď eh, Žoli za eh, zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Danielu Daltnovi za návrh zprávy i kolegům za pozměňovací návrhy k návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Předložili jsme 251 pozměňovacích návrhů, které si přejí jiný přístup k nařízení, založený na přiměřených krocích, větší transparentnosti a posílené právní jistotě. Je například zásadní zamezit právní vágnosti a mechanismům, které by nabádaly platformy, aby stavovaly mnohem více obsahu, aby se nevystavily riziku a unikly sankcím. A pravděpodobné dopady nařízení, tak jak je navrženo komisí, by také znamenalo stále více automatických filtrů, které by byly umístěny uživateli online. A to by znamenalo přílišné blokování obsahu. Musíme chránit svobodu projevu a svobodu informovat na internetu. A proto navrhuji vyjasnit, že další opatření, které podniky musí přijmout, aby čelili teroristickému obsahu, neupravují povinnost obecného dohledu nad obsahem a filtrování obsahu. Další důležitý bod je zajistit, že příslušné orgány, které mají rušit obsah online, musí být nezávislé a musí mít dostatečné prostředky. Navrhuji svěřit tento úkol justičnímu orgánu, který bude zajišťovat naše práva a svobody. Stejně, abychom pojist, posílili právní jistotu, toto nařízení musí být zcela jasné. Pokud je rozpoznán teroristický obsah, tak musí být předmětem příkazu ke smazání se všemi příslušnými zárukami. Ale toto nařízení nesmí všechno směšovat. Zejména mám na mysli odkazy na Europol, kde Europol určuje platformám obsah, který není jasně definován jako teroristický a který by mohl být v rozporu s podmínkami příslušné platformy. Tento systém referencí už existuje, ale nema, nepatří do tohoto nařízení kde jde o odstraňování nelegálního obsahu. Směšování povede k cenzuře, která by byla ještě širší u internetu a posílí právní nejistotu pro jednotlivé firmy. Navrhuji jako další řečnice, abychom vyjasnili, co máme na mysli teroristickým obsahem online, abychom, aby nedošlo ke zneužívání odstraňování obsahu online. Protože víme, že Konkrétní legislativa pro boj s terorismem je využívána také k dalším účelům. Bohužel máme příklad ve Francii využívání této legislativy proti zeleným, když demonstrují, zejména pokud jde o ukládání radioaktivního odpadu. Další příklad v Anglii, kdy je zapsán Island na seznam teroristů protože byla snaha zamezit převodu aktiv po krizi v roce 2008. Máme tu výmluvné příklady, které ukazují, že legislativa je po schválení zneužívána, takže ta definice je důležitá. Je to také pro mě důležité, aby bylo možné zajistit, že členský stát nebude zajišť, zasahovat v jiném členském státě, aby zajistil stažení obsahu, který považuje za teroristický. Mám na mysli kdy máme problémy s právním státem v některých členských státech, jako je Maďarsko, Polsko, dokonce Rumunsko. A my bychom si asi nepřáli, aby nám mohli dávat eh, přímé pokyny ke stažení obsahu. Takže eh, mám důvěru, věřím, že široce sdílíme společné zájmy a věřím, že se nám podaří nalézt kompromisy a dohody poměrně rychle a na rozdíl od jiných si myslím, že je důležité, abych byl tento návrh odhlasován ještě v našem volebním období. A chtěla bych hovořit o pokrytectví obecně, kdy se to týká boje s terorismem, zejména ve Francii, v mém státě, který se postavil proti zařazení Saudské Arábie na seznam citlivých zemí z hlediska praní špinavých peněz pod tlakem Saudské Arábie a také stažení zemí, které komise zařadila, tedy čtyři americké státy. A to je skandální rozhodnutí. Pokud chceme opravdu bojovat s terorismem, je třeba bojovat s finančními toky a zejména s těmito toky. Děkuji. Thank you very much, Eva. And, um... Děkuji, Evo. Poslední eh, řečník bude jako Komeš. Tak velice stručně. A souhlasím s tím, co říkala právě Eva Žoli o financování terorismu a o tom, jak tohle se eh, hrubě přehlíží, když to eh, řeknu eufemisticky, ze strany členských států. Jsou tady dvě hlavní věci. Právní základ nemůže být prostě jenom eh, jednotný trh. Určitě ne. Jak říkala Birgit Zippel. Musí to být základní práva a vláda zákona. právní stát. To je nesmírně důležité pro eh, tento typ legislativy. A další věc, eh, kterou eh, říkám, je, že potřebujeme nezávislý orgán a tento orgán musí být soudní, protože tady jde o střed se svobodou vyjadřování. Děkuji, děkuji, ano. Já se omlouvám, a přeskočil jsem Natali. Děkuji, Klode, velmi stručně. Je pozdě, ale diskuse je velmi zajímavá a vidíme, že tato záležitost, eh, která je trošku urychlená, je věc velmi citlivá a důležitá. Takže pro mě jako předsedkyně výboru pro terorismus je to věc strategická, abychom se pokusili posílit naše nástroje pro boj s radikalizací online. A také pokud je o využití pachatelů atentátů, kteří působí online. Je to tedy oblast velmi složitá a citlivá a jako kolegové si přeji samozřejmě to zopakovat zde v tomto výboru. Se stále snažíme nalézat správnou rovnováhu mezi úctou k základním právům a to je vlastně náš pohled, naše perspektiva. A samozřejmě musíme také plnit cíle bezpečnostní, které jsou také důležité pro naše spoluobčany. Je to vlastní pro veřejné svobody, ale je to zejména složité v této věci. Tím spíše, že jak říkali kolegové, zejména majte stínová za naši skupinu, musíme jít ku předu. A Eva Žoli říká, že je třeba to odhlasovat do konce našeho mandátu. A takových věcí máme spoustu. A já si kladu otázku, nakolik ty záležitosti budou kvalitně zpracovány, když to všechno tak urychlujeme a z dobrých důvodů se o to snažíme. Ale někdy to může být eh, škodlivé, pokud jde o výsledek. Samozřejmě, jako většina kolegů, jsem se setkala s řadou organizací eh, různých spolků, združení advokátů a právníků a velmi informovaných osob v této věci. A chci doplnit jednu věc, která snad nebyla úplně rozvinuta z tohoto úhlu pohledu. Dopad na malé a střední podniky. Můj osobní postoj je jasný. Myslím si, že je důležité, aby malé platformy byly zahrnuty do působnosti nařízení s upřesněním definic. A já si nepřeji, aby byly vyloučeny, ale je nezbytné nalézt přiměřené řešení pro tyto malé podniky. Doprovázet je způsobem, který eh, je širší než vlastně ten čistý doprovod. Neměli by se dostat do potíží a měli ten návrh by měl splnit svůj účel. Poslední věc, myslím, že je velmi důležité a vhodné eh, stanovit pro každý stát jeden úřad, který bude příslušný a nezávislý. A to nám umožní mít takový plynulejší postup a také bezpečnější z hlediska cílu. A omlouvám se, že jsem to vzala ze široká, ale ještě máme trochu času. Um, Dobrá. Teď pan Lindy. Sofie, jenom stručně, prosím. Jenom několik obecných poznámek a, eh, a mm, zopakuji a, eh, zase je to, co říkala teď Natalie Grisbeck. Jedná se o podrobnosti eh, té věci, ale už je to x ta věc, ze které mám pocit, že se tady něco odflakuje způsobem, který zásadně ovlivňuje obš- život občanů a i malých a středních podniků. Komise. Tahle komise se měla zaměřovat jenom na velké věci, ale ten neskutečný tlak, který v posledních pěti letech měli v této oblasti, když e, to srovnáte s tím naprostým e, nedostatkem, e, který komise a rada a vykázali v oblasti klimat, eh, azylu a migrace, klimatických věcí, tak tohle je úplná hysterie. A tady je to odfláklé, tohle to je prostě uspěchané, devětka, devětka z deseti, tady není žádné posouzení dopadu, nějaký akademický výzkum, doklady, eh, stanoviska agentury eh, pro základní práva jsou zcela pomíjena. Evropská komise se prostě chová eh, jako sekretariát členských států, které tohle chtějí eh, prosadit a my víme, víme, že 9 z 10 věcí tady eh, rozdrtí soudní dvůr. Prostě necháme špinavou práci na Evropském soudním dvoru, protože my nemáme odvahu říci ne. A je to zcela uh, Pravda, ano, dostáváme se tady ke konci eh, volebního období, eh, to je samozřejmě obtížné velice, ale my jako eh, volení zástupci tím nejsme zbaveni povinnosti vykonávat řádnou legislativní činnost tady. Téměř po 20 letech non-stop prohydroistických a bezpečnostních opatření zatím nedošlo k jedinému vyhodnocení výsledku, A to není jenom politicky nepřijatelné, je to právně nepřijatelné, protože všechna tahle opatření musí splňovat požadavek na přiměřenost a, a nezbytnost. A pokud eh, nám nepřináší větší eh, bezpečnost, tak eh, ani nám nepřináší tu bezpečnost, ani nesplňují ty další požadavky, ty právní požadavky. A to už mě opravdu znepokojuje. Nesmíme být rukojmými tohoto, těchto nesmyslů neustále dokola. A poslední věc, když už to tak netrpělí. Tady jde o to, že opravdu musíme eh, přijímat bezpečnostní opatření, samozřejmě. Svět je plný eh, zlých lidí, kteří chtějí dělat zlé věci, neměli, nesmí být naivní, ale pokaždé, když se přijímají takováhle opatření, tak bychom měli eh, posilovat občanská práva a za posledních 15 lety akorát nahladáváme. A já si myslím, že je mimořádné, že tady hovoříme o Eh, programu eh, práv a hodnot, který komise rozmělňuje, i ten komisař eh, sám šel na vyjednávání. Si prostě rozmělňuje to, dává do toho méně peněz, méně peněz se státním organizacím, i méně, než dáváme nestátním organizacím v, mimo Evropskou unii. To jsem chtěla říct. Zamyšleme se nad tím, předtím, než o tom budeme hlasovat. Já vůbec nejsem netrpělivý. Tohle bylo předloženo v září, potom jsme stanovili, ztratili spoustu času tím eh, nesmyslným kompetenčním sporem. A, a udělalo se to docela rychle, ale jak jsme nestráceli čas. Tak eh, co, co, co, co přeložili vám to do nějak jinak, nebo? Ono prostě chvíli spíš trvalo eh, to vyjasnění. A teď, když jsme se do toho pustili, eh, tak nás někteří nutí to protlačit rychle. A myslím si, že komise se nad tím také musí zamýšlet. Co říct říci, eh, tou lepší normotvorbou. Mělo by to být efektivní, funkční. Dobrá, ano, tak to je ta kvalitativní část. Ten střed kompetencí, to je mm, Eh, mm, než to je, to je, ta, to je ta osina někde, protože eh, to, to, to nejde o kvalitu, ale víte, eh, o co jde. Bude se o tom hlasovat na kvalitu 11. března. Tak každopádně víme, přišli jsme určitou dobu. A teď už se do toho nebudu pouštět. No každopádně s tímto, mm, pane Onidy, chtěl byste k tomu něco říct? Víte, já jsem to takhle načasoval. pokud si chcete slovo za komisi, tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velice stručně. Eh, k tomu nejdříve vám děkuji všem. Tohle je důležitá, eh, důležité závažné téma. Už jsme teď vedli velice kvalitní diskusi eh, o tomto velmi důležitém návrhu. My jsme tady eh, dnes dopoledne eh, den eh, mm, vzpomínky na oběti terorismu. Majte tam s námi byla a mm, samozřejmě oni se hodně, hodně řeší otázku o ochrany těch ochranných prvků. A ten obrovský prostor těch ochranných prvků, které my jsme vytvořili společně s vámi, tak tahle otázka obsahu teroristického je už je, to je, to je velice závažná věc. Je to věc, kterou jsme se snažili eh, eh, zastavit už, zmírnit eh, nejméně dva roky na základě dobrovolného přístupu. Nesmírně jsme se toho naučili ohledně prostředcích těch různých teroristů, o tom, jak to vyvěšují. Zjistili jsme toho také hodně o schopnostech internetových aktérů, zmírňovat a lépe dělat to, co eh, se od nich očekává. A eh, na základě posouzení dopadů jsme eh, přišli s tímto legislativním návrhem. Z toho, co jste říkali, myslím, že můžeme souhlasit se spoustou věcí. Jsme nesmírně vděční za veškerou ptáci, kterou jste odvedli na tomto návrhu a Vidíme, že se tady ty podstatné věci uh, už vynořují. Jasné, že je tady pořád ještě prostor k eh, vyjasňování toho, co máte návrh řešit. Určitě je tady uh, prostor lépe, defino, lépe vyjasnit definice, nejenom uh, definovat teroristický obsah, ale také celou uh, řadu těch aspektů v tom návrhu. A podobně jako navrhuje zpravodaj eh, také lépe eh, šířit to, co tady eh, řešíme. To znamená, my tady řešíme šíření toho materiálu směrem k veřejnosti a jeho použití pro teroristické účely, tak jak je to v té protiteroristické směrnici, kterou jste schválili. Samozřejmě, určitě je třeba to udělat více v pokud je o lepší kvalifikaci hm, toho, co členské státy mají dělat. Byli bychom tady pro určitou flexibilitu. Pokud eh, hm, si budete myslet, eh, že všechny orgány by měly být eh, přehledem, uh, tedy předmětem dohledu, to tam můžeme potrhnout v tom textu. Je třeba, aby eh, zde eh, mohla, byla, mohla být přijímána efektivní opatření. Aby, aby by ty eh, dané národní orgány byly efektivní, ale každý ženský stát by měl mít jenom jeden. Měl by být zcela jasné, který orgán bude formálně přidělen k výkonu této činnosti a měl by být také nad ním řádně vykonoval dohled a měl by být plně odpovědný za svou činnost. Potom eh, ta eh, debata, které jsme věnovali, eh, tedy i ta lhůta, které jsme věnovali jedné hodiny, my si myslíme, že to je ideální lhůta. Je to také eh, předmětem všech těch měření, která jsme učinili. Ten nejvhodnější, eh, je to ta nejvhodnější lhůta k eh, zamezení šíření teroristického obsahu. Potom je tady další věc u těch menších aktérů internetového světa. A jako řada z vás nevidíme důvod tady zbavovat menší aktéry těch povinností, ale eh, asi bychom eh, měli být mnohem eh, flexibilnější, pokud jde o ty sankce a rozsah povinností. Potom ehm, sami souhlasíme, že pokud jsou tady nějaké prvky, které jsou proti směrnici o elektronickém obchodu, ale těch velice důležitých principů odpovědnosti, tak na tom pracujeme a vyjasněme to, vylepšíme ten text. Nechceme, aby ten text eh, zaváděl nějakou eh, obecnou povinnost, eh, která by postihovala všechny ty aktéry. A nechce, ani nechceme, ani mm, aby ty příslušné subjekty museli zřizovat automatické filtry. Prostě oni tohle mají dělat z vlastní iniciativy. přijímat další kroky, které napomohou ochraně celého systému. A jak řada z vás už uváděla, Europol tady má hrát silnější eh, roli, co by podpůrný aktér. I pro ty eh, platformy samotné. Takže bych to shrnul tak, že eh, je třeba zachovat velmi silné povinnosti ty povinnosti, eh, které eh, se tedy předpokládají v tom návrhu, zachovat také jejich mandatorní povahu. A také musíme eh, zavést tedy příslušné posti v tom sankčním režimu. Také určitou vrstvu pojistek. A měla by tam být asi více věcí k lepší podpoře těch eh, menších aktérů internetového světa. Každopádně vám děkuji eh, za eh, v to vaše nasazení v tomto důležitém důležitém návrhu. Děkuji, pane Nýdy. Myslím, že to by měl být asi konec, protože pan Dalton tu stejně není. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost. Děkujeme panu Nýdymu. A věřím, že 21. března dospějeme k hlasování. Děkuji vám za trpělivost. Máme tu ještě jeden bod, než skončíme. Tedy Evropský pří, příkaz ke zpřístupnění a obstavení účtu elektronických důkazů. Paní Sipel byla s Dan Dalton stínovým a Máme tu dva dokumenty, vztah právo třetích zemí od Birgit Sippel za SAD a Sophie Infeld za ALDE a podmínky pro vydání epoku epoku PR s podvrajkou Birgit Sippel a Corneli Ernst. Dám slovo pravodajkám pro vztah právo třetích zemí. Birgit, máte slovo jako první. Děkuji mnohokrát předsedo. Je poněkud pozdě, ale je to velmi důležitá věc, o které zde hovoříme a proto se omlouvám, že bude trvat několik minut, než to představím. My jsme vždy předkládali obecný pracovní dokument a předkládali jsme také dva další už na začátku února spolu se stínovými EPP Nuno Melem, pokud jde o právní působnost a další s Daniel Daltmem byl se zaměřoval na poskytovatele služeb. A dnes vám s radostí předkládám dva další pracovní dokumenty, které byly sestaveny spolu se Stínovou z Alde Sophie Intveld a s Cornelie Ernst Gue. Chci připomenout, proč provádíme tuto hlubokou analýzu skrze pracovní dokumenty. Na rozdíl od rady, která proběhla těmito návrhy za několik měsíců a předložila obecný přístup už v prosinci. My jsme se rozhodli důkladně prověřit tyto návrhy. A byli jsme si vědomi, že to bude znamenat, že nedospěme k dohodě do konce našeho mandátu. Avšak na základě zjištění z tří prvních pracovních dokumentů a tím spíše na základě těch, které jsme předložili dnes, jsem plna důvěry, že jsme se rozhodli správně. Jaká jsou hlavní zjištění těchto dnešních dokumentů? První dokument, sestavený se Sofie Intveld, se týká vztah řízení k právu třetích zemí. Dospěli jsme k závěru, že na základě vzájemné právní pomoci EU-USA členské státy už mají rozsáhlé možnosti zajistit tedy tyto důkazy ve Spojených státech, zejména co se týče údajů o přístupu a provozu na jednotlivých komunikačních sítích. A také se často tvrdí, že EMLAT trval příliš dlouho, pokud jde o volatilitu elektronických dat, ale není to, že by neexistoval nástroj, ale je to z důvodu nedostatku technických, finančních a komunikačních zdrojů, které brání výměně příslušných dat. Kromě toho, u dvou posledních kategorií, tedy údaje o přístupu a předplatitele, pokud je o trestní řízení, dochází k režimu úspěšné spolupráce mezi příslušnými poskytovateli ve Spojených státech a orgánech činných v trestním řízení v Evropě. A je tedy pochybné, zda nový nástroj, jaký navrhuje komise, je vlastně vůbec nezbytný. Místo toho se zdá, že stávající nástroje by mohly být využity efektivněji, pokud budou členské státy ochotny poskytovat nezbytné zdroje. A v pracovním dokumentu jsme se také podrobně zabývali Cloud Actem ze USA a potenciální dopady návrhu komise na vyjednávací mandát pro případnou dohodu s USA. Daný dokument poukazuje na skutečnost, že je tu celá řada otevřených otázek, zejména to se týče právního základu pro takovou dohodu a pro otázku, zda tato dohoda by mohla existovat vedle Cloud Actu a případného nástroje který se týká elektronických důkazů v Evropské unii. A může být pravda, že pro část těchto otevřených právních otázek návrh zavádí nový postup podle komitologie, tak jak předpokládá článek 15 a 16. Avšak i tento proces revize vyvolává velké obavy, zejména co se týče odpovědnosti pro poskytovatele služeb, zmínit eh, spory, co se týče pravomoci s právem třetích zemí a úlohu soudu příslušného, pokud eh, tyto konflikty vzniknou. Druhý pracovní dokument, vypracovaný Cornelí Ernst a mnou, se týká podmínek, kdy může být vydan evropský předávací a uchovací příkaz. A tady nemůžeme souhlasit s argumentací komise, že je dostatečné se omezit pouze na předávací příkazy, pokud jde o obsah, a umožnit, aby prokurátoři vydávali veškeré uchovávací příkazy a také předávací příkazy u dvou méně citlivých kategorií dat. Předávací příkazy údajů o přístupu by měly být podrobeny předběžnému souhlasu soudu. Kromě toho nejde jenom o otázku, kdo může vydat příkaz, a také otázku, ke kterým trestným činům je možné vydat tyto příkazy, a to je také znepokojivé. Podle návrhu komise Evropský předávací příkaz u předplatitelů a přístupu jakož i uchovací příkaz může být vydán pro všechny trestné činy. Tu se týče předávacích příkazů pro obsah a transakční údaje. Komise předpokládá práh, kdy uvádí, že předávací příkaz pro tyto druhy dat může být vydán pouze pro trestné činy, které jsou trestány minimálně třemi lety odnětí svobody v příslušném státu, který vydává tento příkaz. Tři roky odnětí svobody platí pro většinu trestných činů v členských státech. A vzhledem k tomu, že návrh neoplanuje zásadu dvojí trestnosti, tento práh se ukazuje jako nedosažitelný cíl. Je to také v souladu se zjištěními dřívějších dokumentů které jsme již řešili a dospěli jsme k závodu tento nástroj, tedy přímé trestně právní spolupráci mezi represivními složkami a poskytovateli služeb vlastně zasahuje příliš daleko. A je to také pravda, pokud je o otázku proporcionality a nezbytnosti, kdy podle návrhu komise by v zásadě to bylo hodnoceno pouze vydávajícím orgánem. Následně jsme opět tvrdili, že je třeba povinný systém notifikace mezi vydávajícím orgánem a těmi orgány členských států, kde sídlí poskytovatel služeb. Takový systém minimálně umožní provádějícímu státu, aby se postavil proti příkazu, když jde o základní práva nebo když zásada dvojí trestnosti není splněna připomínají, se jednotlivé otázky, které byly udany v dřívějších dokumentech a při vědomí, že dva další pracovní dokumenty jsou ještě před námi, mohu jenom opakovat to, co jsem řekla na začátku. Jsem přesvědčena, že volba hluboké analýzy tohoto návrhu místo uspěchaného schválení, jak učinila Rada a k čemu nás tlačila komise, je jedinou rozumnou cestou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Birgit. Nyní Sofí. Děkuji, jenom několik stručných doplňujících poznámek. V skutečnosti seznam právních problémů a otazníků je velmi dlouhý. A je úplně jasné, že tento návrh není nazralý a řada otázek si zaslouží odpověď. Chci jasně říci, jaký je můj postoj podporuji zásadu, že vytváříme jednotný prostor policejní a justiční spolupráce. To by měl být konečný cíl. Já jsem skutečná evropská federalistka. A všechny pojistky ale musí existovat. A tomu tak není. Nevím, kde začít. Otázka, kdo má rozhodovat. Myslím, že tíže je tady nepřiměřená. Nejmožné, je to téměř neústavní, že to ponecháváte na tom, aby společnost určitá rozhodovala, zda má nebo nemá být žádost oprávěna. a poskytovatele vlastně nemohou rozhodovat, protože v řadě případů ani nevíme, jaké odůvodnění žádosti je, protože tuto informaci nedostáváme. Takže jak to mají posoudit? Pokud chtějí vznést námitku po, té, po provedení důkladné analýzy, a to by trvalo asi měsíce pro právní službu třeba rady nebo parlamentu, tak za měsíc prostě to není možné. A myslím, že by to neměl rozvat oni. A mají také zvážit základní práva oproti národním zájmům a dalším zájmům. Tak jak to mají udělat? Další otázka je, co se týče důkazu. My vycházíme z předpokladu, že justiční systém ve všech členských státech je stejný. Jde o vzájemné uznávání. Jak to tedy funguje, když máme jeden členský stát, kde Evropská komise už začala řízení podle článku 7? kde člán, Evropský parlament začal řízení podle článku 7, protože justiční orgány nejsou považovány za nezávislé. Jak to tedy bude fungovat? Společnost dostane žádost z Polska a má říci, je mi líto, odmítneme vaši žádost, protože to břemeno bude na nich. A už si na rozhodnutí Evropského soudního dvora, ani soudci nemohou odmítnout evropský zatýkací rozkaz. A můžeme čekat, že soukromá společnost něco takové udělá. E, opravné prostředky nejsou úplné, lhuty jsou příliš krátké, pokud jde o transatlantický rozměr. To je vysoce problematické podle mého názoru. Já už jsem to říkal od začátku. Skutečnost, že Evropská komise dává na stůl návrh o elektronických důkazech, tak bylo úplně jasné, ještě než to bylo na stole, že jejich konečný cíl je transatlantická dohoda. A návrh na elektronické důkazy je takovou záminkou, takovým právním základem. Z koho jste děláme legraci. A nakonec je třeba udělat to, že pokud jde o transatlantický rozměr, musíme významně investovat do zdokonalení emlatu. A tam je možné získat mnoho. A dokud nevyčerpáme všechny možnosti pro zdokonalení emlatu, tak si nemyslím, že bychom měli hovořit o transatlantické dohodě. To je nepřijatelné. Pokud je o interní rozměr v EU, opět, bez zbytku podporuji zásadu, že nejdříve je třeba mít pojistky a záruky a potom mít neprůstřelný právní návrh pro elektronické důkazy. A tento návrh prostě na toto, tomuto neodpovídá. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem jenom říci, že jsem zmínil celou řadu bodů na neformálním obědě při Radě vnitrospravedlnost týkajících se mimo jiné emlatu a jak řešit tu situaci a samozřejmě některé, někteří členové rady jsou velmi nakloněni posunu u elektronických důkazů a já jsem jasně dal najevo postoj parlamentu. Und schon haben wir wieder eine neue Kopfgeburt. Tak už tady máme zase uh, další uh, nový uh, komplikovaný porod uh, v Evropském parlamentu. Uh, pořád se ptáme, proč to, proč ono. Předřečnice to jasně eh, eh, řekli, že možná by bývalo eh, lepší využít to stávající a zlepšit to, než abychom zde dělali něco nového od začátku. Já chci jenom vysvětlit, z čeho přicházejí ty různých, různé problémy, ty různé kategorie, ty, ta různá pravidla ohledně toho, kdy co má být vydáváno, Eh, zajišťovací eh, příkaz, eh, s přístupňovací příkaz, no to je... Tady se míchá prostě spoustu věcí, datové kategorie, odpovědnosti pro vydání nebo pro zajištění důkazních prostředků. A to samozřejmě velice stěžuje, stěžuje ty věci. Musíme říci jasně, že tady hovoříme o 27 členských státech do budoucna. 27 eh, různých, způsob, různých výkladů těch, pokud jde o trestné, činnost, trestné činy. Tak já si myslím, eh, že je třeba se obávat, že když se to upraví takto, tak ochrana základních práv v některých členských státech opravdu bude Eh, mm, zmenšena. A to je velký vykřičník. Podívejte se na tu věc eh, s, trestné, eh, s, trestnými věcmi. Kolikrát už bylo řečeno, že se to vězí, že se to prostě pojímá úplně odlišně v jednotlivých členských státech. Ta dvojí trestnost, to znamená, že například v obou členských státech i opravdu se něco považuje za stejný trestní čin. Takže eh, pokud to tak není, tak máme velký problém. Podívejte se, Maďarsko, Polsko. Tam jsou některé věci trestné, které u nás vůbec nejsou uh, trestné. A tady myslím nejenom na potraty, ale uh, náboženská práva a pomoc eh, eh, při umírání eh, i svoboda projevu. Prostě pokud máme dvojitou trestnost, nebo nemáme dvojitou trestnost, tak tady máme máme dvojitou trestnost, tak tady vlastně vynecháme kousek základních práv. Ono se to všechno tak hezky formuluje jako nějaký takový fíkový list, který se nasadíte a pokud se ale podíváte dále, tak u toho příkazu eh, k eh, zpřístupnění, tak se musíte mm, zamýšlet nad tím, na co se to eh, vlastně zaměřuje. Máme tady práva, osvoboz, práva obviněných. Vždycky je tady nějaký důvod, ale tady najednou ne. Tady se hovoří jenom o nezbytnosti, přiměřenosti, ale a to celé to problematizuje, protože tímto způsobem ten vykonávající úřad, pokud chcete, tady, eh, prostě, eh, tady odpadají opravné prostředky. Ve všech těch návrzích. Prostě vůbec tady nejsou žádné eh, procedurální ustanovení, co má být nezbytné a přiměřené. A to se opravdu liší od jiných norm, které máme na evropské úrovni že tady není eh, žádný, eh, žádný popis eh, toho postupu. Čili tohle musíme jednoznačně odmítnout z těchto důvodů. Musíme jasně říci, kdy soudní příkaz má být základem pro veškeré zpřístupnění a obstavení a vydání. Jakým způsobem mají spolupracovat ty úřady? s jasnými právy, to znamená, je také mm, třeba upravit možnost odmítnutí spolupráce. A samozřejmě tady ta přiměřenost a nezbytnost, to je třeba naplnit. Takže to tam není a proto to přece máme ještě k diskuzi na tomto návrhu opravdu, opravdu hodně. Thank you very much, Cornelia. Thank you, Birgit. Děkuji, Birgit. Nikdo další už se nehlásí. Takže děkuji. Poslední dva pracovní dokumenty předložíme 2. dubna. Aktivity paní Mejové naznačují, že bych tu ještě tou dobou mohl být. Pokud ne, tak eh, se předem omlouvám tedy, že se to nezadaří. Děkuji. Kornelie, budete mi chybět, ale já se bojím, že tady stejně nakonec budu muset být, protože premiérka to tak asi zařídí. Tak další naše jednání bude 18. března a tedy s ohledu na to, jak to bude nakonec se Španělskem. Teď mi tady říká, že jsem to neměla říkat. Každopádně tedy děkuji a hezký večer. Pan předseda laskavě děkuje i tlumočníkům a všem spolupracovníkům. Hezký večer.